Nerad bych naslouchal soukromým konverzacím v sále, takže pokud si potřebujete s někým něco vyřídit usně, poprosím vás, abyste na chvilku opustili sál v takových případech. Naším dnešním prvním bodem je číslo 11. Rozvojové aspekty práv duševního vlastnictví na genetické zdroje Jde o stanovisko pro výbor DV, který je příslušným výborem v této věci. Naším zpravodajem, respektive navrhovatelem stanoviska je pan Helmut Scholz. Naše stanovisko se samozřejmě má týkat případných obchodních aspektů této problematiky. Pane Šolci, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Rád bych využil této příležitosti k první výměně názorů v našem výboru o stanovisku pro výbor DV o rozvojových aspektech práv duševního vlastnictví na genetické zdroje, dopad na snížení chudoby v rozvojových zemích. Zpráva DV je zprávou z vlastního podnětu, ale nyní jsme v nové situaci, protože komise mezi tím vydala návrh nařízení k provádění Nagojského protokolu Evropskou unii a v Evropské unii. To znamená, že možná budeme mít dva parlamentní postupy k této věci. A rád bych zdůraznil, že zatím není zřejmé, který výbor bude příslušným výborem v legislativním postupu. Ale předpokládám, že vzhledem k povaze věci Náš výbor INTA by měl být zapojen do obou postupů. Nyní je úkolem našeho výboru řešit složitou situaci existence různých mezinárodních umluv, dohod, institucí při eh, řešení duševního vlastnictví na genetické zdroje a eh, tradiční znalosti. Rád bych také, eh, tak chci potrhnout, měli bychom také přispět k uplatňování přístupu vedeného pravidly a tím vnést větší transparentnost, eh, poroz, eh, porozumění a proveditelnost jak pro spotřebitele, tak pro dodavatele eh, v této věci v EU i v třetích zemích. Komise již nějaký čas se účastní ve VIPO činnosti zvláštní skupiny, pracovní skupiny pro tyto věci. A naše stanovisko možná poslouží komise jako určité vodítko eh, v této její činnosti. Zároveň je zde otázka přistoupení k umluvě o biologické rozmanitosti a k jejímu nejnovějšímu Nagojskému protokolu, který zatím nebyl eh, ratifikován ani není prováděn žádnou členskou zemí. A doufám, že parlament může k eh, tomu přispět také tím, že projedná různé aspekty věci v různých výborech, včetně našeho, tak abychom zvýšili povědomí o tom, že ratifikace Nagojského protokolu by měla probíhat rychleji v členských státech. Také se dostáváme do, na pole regulované dohodou TRIPS, což není, což není vůbec snadné vzhledem k počtu aktérů, které do to, kteří do toho vstupují. Dovolte, abych se s vámi podělil v rámci této první výměny názorů také o několik otázek, které do toho vstupují, zejména tedy v obchodní oblasti, za prvé, genetické zdroje nejsou předmětem přímého patentování, protože jde o přírodu a tu nelze patentovat, ale často jde o aplikaci tradičních poznatků, kdy vlastně se využívá potenciál určitých genetických zdrojů nebo jejich směsi. A právě toto řeší genet- Nagojský protokol a přístup k genetickým zdrojům a spravedlivém Eh, sdílení přínosů eh, z jejich využívání. Ale jak tedy tento přístup eh, vztáhnout k souboru různých mezinárodních obchodních pravidel? Podle našeho názoru by jde tedy o to, zda by VIPO měla být hlavním aktérem nebo výchozím bodem v řešení této věci a jaké přístupy uplatňují jiné země v přístupu k tradičním poznatkům a znalostem. Například jde o specifické databáze nebo uznání pěti různých typů tradičních eh, znalostních systémů. Rád bych eh, zde citoval z Nagojského protokolu, jde o článek 31, odstavec 1. Domorodé eh, národy mají právo zachovat si kontrolu nad ochranu a rozvoj eh, tradičního kulturního dědictví, tradičních eh, eh, poznatků a tradičních také tradičního jejich vyjádření a užívání, včetně lidských a genetických zdrojů, osiv, léčiv, znalosti, vlastností fauny a flóry, dalších tradicí, literatury, designu sportovních a tradičních her a vizuálních a divadelních eh, umění. Také jde o eh, právo na ochranu a rozvoj eh, duševního vlastnictví k takovémuto kulturnímu dědictví, tradičním znalostem a tradičním um, kulturním vyjádřením. Cituji právě tento odstavec, abychom si uvědomili, jak širokou škálu témat zde řešíme a jakým způsobem do budoucna chceme nastavovat obchodní vztahy mezi EU a zeměmi, kde tato problematika je obzvlášť relevantní a zaměřena na povědomí o tom, jak chránit to tradiční poznatky, tradiční duševní vlastnictví. Další téma, další otázka. Pokud jsou zde nějaké přínosy, které třeba sdílet, jak můžeme zaručit, aby, aby tedy eh, domorodé Ehm, domorodá společenství skutečně obdržela prostředky, peněžní prostředky za tuto věc a jak také jakým způsobem je dodržován princip informovaného souhlasu vzhledem k negativním zkušenostem domorodých eh, společenství v minulosti. A tady zmiňuji pouze, pouze problematiku domorodých obyvatel, ale to téma je vlastně ještě širší. Takže dostáváme se do nové sféry a všechny tyto aspekty budeme muset projednat. To jsou tedy vlastně pouze některé aspekty věci, které budeme nyní projednávat a já se těším na spolupráci s vámi při hledání co možná nejlepšího řešení. A také bych zde rád přivítal eh, představitele komise, protože pokud vím, eh, i jednotová, eh, pokud vím, tedy do věci se zapojila různá DG na komisi, takže dnes tu máme paní Vavranoko z Digi Trade, pana Michaela Playera a Fonsu Kalšonce z Digi Markt, pana, pana Kopy a paní Klementy z Digi Sanko, také DG Envy do toho vstupuje a tak dále a tak dále. Takže je to opravdu eh, široký záběr a to znamená, že to téma je ještě složitější, je to ještě větší výzva a doufám, že teď nalezneme dobré řešení. Časový rámec vypadá tak, že musíme projednat návrh stanoviska již 6. listopadu a doufám, že budeme mít příležitost spolu se stínovými navrhovateli připravit první návrh takovým způsobem, že to bude probíhat ve vzájemné spolupráci. Lhuta pro přinesení návrhy je 8. listopadu, ale ještě jednou navrhoval bych, abychom se již brzy sešli na pracovní schůzce, tak aby bylo možné do prvního návrhu zapracovat eh, všechny podněty. Eh, hlasování v našem výboru je plánováno na 28. listopadu, takže časový harmonogram je poměrně eh, těsný, ale věřím, že to zvládneme. Děkuji vám za pozornost a těším se na dnešní výměnu názoru. Děkuji. Děkuji. Já mu tež Měli bychom se zabývat pouze obchodními otázkami. Tedy zahájím diskusi. Stinový Christopher Fjellner. Děkuji mnohokrát. Právě jste mě připravil o mou první připomínku. Bude to výzva soustředit se pouze na aspekty mzády obchodu, protože skutečně bych tam našel nesmírné množství zajímavostí a jaké by mohly být tedy dopady, ale bude skutečně výzvou zúžit tedy rozsah na aspekty mezinárodního obchodu. A budu nesmírně stručný. A jediný, moje jediné východisko je neaplikovat to tak rigidně, že si neuvědomíme, jaký potenciál se skrývá v těchto generických zdrojích. Protože my prostě zajišťujeme přístup k těmto zdrojům a pokud bychom to neudělali, tak eh, bychom se chovali nespravedlivě ke kulturám a národům které mají tyto vědomosti. A následující generace by mohly využívat těchto zdrojů. A myslím, že musíme být velmi otevření a já tak tomu přistovat budu. Vím, že v minulosti, když se zde jednalo o čemkoliv, co se týkalo práv duševního vlastnictví, tak eh, já dnes ve světle této minulosti bych chtěl říci, že bychom k tomu měli přistupovat otevřeně a neměli bychom mít příliš defenzivní z hlediska práv duševního vlastnictví. Tedy nezabývejme se otázkou copyrightu příliš úzce. A to je asi jedna z nejsložitějších oblastí, pokud hovoříme o právě duševního vlastnictví. A já myslím, že pro nás to skutečně bude výzvou pokud se budeme zabývat skutečně pouze těmi obchodními aspekty. Kopilev, to bylo pěkné. Jose Andres SND. Pane předsedo, já jsem vám chtěl říci, že to není lehké téma. A pokud se na to podíváme z obchodního hlediska, tato zpráva novým způsobem eh, se dívá na obchodní právo a duševní vlastnictví. Rozdělení genetických eh, zdrojů to je věc jiná. Existuje nagojský protokol, který volá po spravedlém řešení ale práva duševního vlastnictví podle článku 27 říká, že není možné patentovat ani rostliny, ani zvířata. Na jedné straně mikroorganismy, osiva mohou být eh, patentována, ale stromy nikoli. Pokud eh, jsou nějakým způsobem upraveny, tak ano. A tady jsou skutečně určité mezery. A je třeba vědět, eh, kdo má tato práva, je to stát, je to obyvatelstvo, je to několik států, je to celý, celý region. A zda původní obyvatelstvo bude nadále mít užitek z tohoto bohatství. Tady se jedná například o prodej osiv. Tady je třeba nalézt eh, řešení a je třeba skutečně zhodnocení tradičních eh, vědomostí a znalostí. Ale musíme dbát také zeměpisného určení, kdy právo duševního vlastnictví vlastně musí obsadit i původ eh, zpracovaného výrobku. A je to důležité z obchodního hlediska. Má to dopad na práva duševního vlastnictví a tudíž budeme muset eh, se snažit eh, nakonec spojit obchod a tradiční výrobky. Je to první výměna názoru a myslím, že skrze pozměňovací návrhy bude možné obohatit eh, tuto zprávu. Další žádosti o slovo? Není tomu tak? Zazelené Amelie Anders Dotter. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Práva domorodých národů využívat tradiční rostliny, osiva znalosti. Ta práva jsou zřejmá, je třeba je hájit a je třeba, aby byla naplňována více než dnes. Když monopol narušuje tato práva, tak vidíme všichni, že systém práv duševního vlastnictví je narušen. A současně celá řada aspektů Nagilského protokolu a umluvy o biodiverzitě si zaslouží pečlivé zvážení. Některé zásady jsou definovány odlišně od jiných mezinárodních dohod. A celá řada klíčových konceptů a práv nejsou definovaná jasně. A pokud nebudeme postupovat pečlivě, tak hrozí, že nastane nekonzistentní aplikace těchto zásad. Uplatnění úmluvy o biodiverzitě je velmi důsledná. Úmluva i Nagojský protokol byl obviněn, že určitý výzkum je obtížnější v, v oblasti, kde žijou domorodí, domorodé národy, právě z hlediska práv duševního vlastnictví. Kdo dokáže povolit přístup? To jsou otázky, které zatím neznají odpověď. Cíle úmluvy při vytvoření sledování hodnotu biodiverzity a rozdělování prostředků pro domorodé národy zatím nebyly realizovány, avšak to souvisí s technologickým procesem v oblasti biotechnologií, takže Nagojský protokol asi nebude velkou změnou v tomto směru. Otázka biopiráctví, pokud je reálné, tak je vlastně příliš mnoho patentů, příliš mnoho práv duševního vlastnictví. A když je příliš mnoho práv, tak ten problém nebude vyřešen tím, že se přidají ještě další práva duševního vlastnictví. Věřím na právo aby lidé měli možnost zajistit si vlastní svobodu, ale neměli bychom vylučovat ostatní z využití těchto znalostí a je třeba postupovat co neefektivně otázku biopiráctví, aby tyto tradiční znalosti byly vyňaty z oblasti patentování a to by snižovalo transakční náklady a zajistilo by to rovný přístup k vědomostem. A je to také stanovisko mnoha lidí v nejméně rozvinutých zemích, typicky těch lidí, kterým má umluva pomoci. Máme pozitivní zkušenosti ze zveřejnění a zejména v oblasti genetického výzkumu ve Spojených státech a v Evropě. Takže to by mělo být také zváženo při připravě tohoto stanoviska. Děkuji. Děkuji, nyní dám slovo komise. Mám zde zastoupené tři různá DG, takže začneme u DG Trade, Barbara Enlas. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobré dopoledne všem. Ano, já se domnívám, že tohle je začátek velmi zajímavé éry, kdy parlament se bude samozřejmě plně podílet na diskuzích o tomto novém návrhu, který se týká naplnění Nagojského protokolu. Zapojeno je do toho několik DG, vidíte jejich zástupce mezi vámi a já bych eh, řekla, že krom těch obav, které všichni sdílíme, bychom se měli všichni pohybovat stejným směrem a měli bychom se snažit dostat do místa určení co nejrychleji. Za DG Trade mohu říci, že tato situace je v tuto chvíli taková, že umluva o biodiverzitě a návaznost na dohodu TRIPS jsou záležitosti, které se řeší už několik let. A samozřejmě my tomu nasloucháme, nasloucháme i na půdě VTO, debatám, které probíhají, sledujeme, co se řeší ohledně umluvy o biodiverzitě. A myslím si, že ta obecná dohoda ohledně dohod TRIPS by měla být eh, vzájemně prospěšná, ale zároveň by se mělo odehrát se nového, co se týče umluvy o biologické diverzitě. A to by měl přinést Nagojský protokol. A my se domníváme, že pokud jde o VTO, tak zde bychom měli vyčkat, až Nagojský protokol bude plněn účinný. Měli bychom vyčkat a zjistit, co se děje na půdě VIPu, protože tam se pracuje na dalších věcných e, záležitostech týkající se genetických zdrojů a tradičních znalostí. My jim tedy nasloucháme, zároveň však vyčkáváme a myslím, že je naprosto pravda, co říkala kolegyně, že bychom do toho neměli vnést více zmatku. Měli bychom tedy vyčkat, co se odehraje na těchto dvou fórech a pak bychom se měli zamyslet nad kontextem dohody TRIPS. A také si myslím, že je dobré se odklonit od eh, nějaké emocionální debaty o duševním vlastnictvím. Já to vidím tak, že Nagojský protokol je takový rámec, který by měl přinést více právní jistoty, měl by být v tomto směru prospěšný, v tom smyslu, že domorodé národy by měly možnost říci ano či ne, pokud mají být jejich genetické zdroje využívány. Pokud umožní tuhle variantu, tak by měly být možnost stanovit podmínky využívání těchto genetických zdrojů a kdokoliv, kdo by chtěl, tyto genetické zdroje využívat, by se vždycky musel vyžádat povolení a vše by muselo probíhat v rámci transparentního procesu. Takže já bych podpořila výbor INTA a Evropský parlament, aby spolupracoval s dalšími výbory na této věci, protože to určitě stojí za to. My chceme totiž, aby domorodé komunity mohly těžit, co to jen půjde, ze svých vlastních genetických zdrojů. Děkuji. Děkuji, mám zde dva její jména na, za DG Markt kteří budou hovořit Michael Pryor a Sofokales Sanchez. Dobré dopoledne, já jsem Alfonso Kajes za DG Vnitřní trh a e, mé oddělení se zabývá průmyslovým vlastnictvím. Já se vyjádřím k situaci na úrovni na půdě VIPO a za duševní vlastnictví. My už několik let na tomto fóru řešíme definice, jak upravit tradiční poznatky a genetické zdroje a rovněž také záležitosti týkající se tradičního kulturního vyjádření. A my jsme nedávno na půdě VIPu před několika týdny konkrétně eh, měli um, měli valnou hromadu a bylo rozhodnuto, že příští rok by se tato tři témata měla řešit dál. To znamená, existují tři návrhy znění, tradiční znalosti, tradiční kulturní vyjádření a genetické zdroje. tuto chvíli máme mandát, abychom na příští rok připravili konečné znění textu a bude se rozhodovat o tom, zda by se měla vytvořit diplomatická konference na, do budoucna budou probíhat tato jednání. Na evropské úrovni se domníváme, že tohle je velice důležité téma, které řešíme v Evropské komisi a jakýkoliv systém, který se vytvoří, musí v prvé řadě být funkční a zprovozněn na mezinárodní úrovni. Evropská unie se dohodla na společném stanovisku ohledně genetických zdrojů a ohledně související eh, znalosti. Byla to eh, žádost o patent z roku 2005, jejímž předmětem toto bylo. A tehdy komise tehdy spolu s 25 členskými státy se shodla na společném stanovisku, pokud jde o, této, o, o tuto otázku žádosti o udělení patentu. My jsme to řešili na fóru VIPu i na fóru VTO. Takto jsme dospěli ke stanovisku komise a v té době 25 členských států. A jak už zaznělo, také k tomu je směrnice EU, která řeší biotechnologické patenty. To jsem k tomu chtěl poznamenat, pokud jde o průmyslové vlastnictví a genetické zdroje. My samozřejmě budeme ještě absolvovat i výměnu názorů a nepochybně rádi vysvětlíme další nejasnosti, praktické, právní záležitosti týkající se průmyslového vlastnictví, týkající se práv duševního vlastnictví a této konkrétní oblasti, která se zde řeší. Děkuji. Děkuji a ještě za DG Sanko dvě kolegyně, paní Malarkorpy a paní Klemanisu by měly být v sále. Thank you for... Děkuji, pane předsedo. Já děkuji za možnost vyjádřit se také za DG Sanko. Jmenuji se eh, Manarkorpy, plánuji, pardon, pracuji eh, na odboru, kde řešíme eh, zbojenost za reprodukční materiál a plánování. Eh, máme odpovědnost za legislativu týkající se práv, eh, spole, práv společenství. Týká se to rostlinných odrůd. Eh, je to méně složité než, než patenty. Máme tam všem různé výjimky, výjimku pro zemědělce. A ne všechny odrůdy rostlin jsou chráněny. Pokud odrůda není chráněna, pak může být samozřejmě volně využívána Další naší oblasti jsou genetické zdroje, další oblasti v naší kompetenci a myslím, že plně sdílíme cíle tohoto stanoviska a Nagojského protokolu, který stanoví postup na mezinárodní úrovni pro přístup a sdílení přínosů z těchto zdrojů. To si myslím, že je důležité. DG Sanko také je zodpovědné za mezinárodní umluvu o e, rostlinných genetických zdrojích pro, e, pro potraviny a zemědělství. Máme již několika letou zkušenost tohoto multilaterálního systému e, k přístupu, k zajišťování přístupu a sdílení přínosu, ale domníváme se, že tyto postupy by mohly být dále zdokonaleny. Děkuji. Děkuji a nyní se vrátíme k našemu navrhovateli, panu Šolcovi. Prosím, máte prostor pro závěrečné vystoupení. Já myslím, že je již jasné, že Do stanoviska budeme muset eh, začlenit různé aspekty do našeho stanoviska ke zprávě výboru DV. Já nyní nebudu vyvozovat žádné závěry z této výměny názoru ani stovat další otázky, jenom chci říct, že samozřejmě souhlasím, že je třeba se zaměřit na obchodní aspekty věci, ale obchodní aspekty zahrnují celou řadu dalších faktorů každodenního života a je třeba jasně určit eh, odkud kam se ta šedá zóna. To je stejně tak důležité, jako definovat otázky, které, které je třeba řešit. Navrhovaná eh, definice eh, práv duševního vlastnictví genetickým zdrojům je velmi eh, jaksi běžná nebo společná. Tím je, objevuje se v návrhu komise. Možná bychom měli říci jasně, že je třeba toto vše učinit více proveditelným. tak tedy náš výbor může přispět k utváření celém parlamentu. Takže děkuji kolegům za jejich podněty, za jejich vystoupení a první návrh stanoviska poskytnu začátkem listopadu. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Tím uzavíráme tuto první výměnu názorů. A nyní další bod projednání návrhu zprávy. Respektive další krok je tedy projednání návrhu stanoviska na naší schůzi 6. listopadu. Nyní bod 12. Vystoupení komise k aktuálnímu stavu, pokud jde o přistoupení k VTO či přistupování různých zemí k VTO. Jak víte, chystané je přistoupení Laosu, Jemenu a Tadžikistánu ale vyslechněme si komisi. Za komisi vystoupí pan Carlos Jimeno, kterému dávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Prosím vás, v sále je příliš velký hluk. Musím to na každé schůzi dvakrát, třikrát opakovat, že si nepřeji, aby soukromé konverzace probíhaly zde. Prosím, pokračujte. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, vážené poslankyně, vážení poslanci. Děkuji za tuto možnost informovat o aktuálním stavu přistupování k VTO. Rád bych zmínil, že rok 2012 byl velmi produktivním rokem. Černá hora, Samoa, Ruská federace a Banuatu přistoupily k VTO, což znamená, že nyní od zavedení, od založení VTO je počet eh, nově eh, přistoupivších zemí vyšší než těch, které zatím jsou na eh, čekací listině. 23 přistoupilo 29, čekají ještě. Je zde možnost dalšího pokroku v této věci, zejména pokud je o nejméně rozvinuté země. Důležitou akcí je nedávna revize pokynů pro přistupování nejméně rozvinutých zemí k VTO, kde se stanoví celá řada benchmarků pro usnadnění eh, přístupu těchto zemí s tím, že se Eh, usnadňuje jednání zejména o přístupu na trh a o, eh, o dalších věcech. A co je ovšem méně pozitivní, je přístup některých nedávno přistoupivších zemí, které nějak neusnadňují dokončení přistoupení těm, kdo doposud byli jejich spolukandidáty. Ukrajina výrazně oddálila přistoupení Černé hory a také stížila jednání s Laosem a Jemenem o přístupu na trh a Rusko nedávno způsobilo určité potíže eh, s tím, abychom umožnili Tadžikistánu postupovat rychleji. Takže jsou zde eh, tyto dva protichůdné trendy, jednak eh, snaha usnadnit přistoupení a na druhé straně obstrukce ze strany některých zemí. To vše zaznamenáváme tedy u Laosu a Tadžikistánu, které jsou nejblíže přistoupení. U Ukrajiny, jak jsem řekl, došlo k odálení eh, nebo k prodloužení eh, jednání o přístupu na trh, ale to již bylo uzavřeno, tato kapitola. A celý návrh toho vyjednávacího balíčku byl eh, projednán a schválen poslední pracovní skupinou 28. na zasedání poslední, poslední zasedání pracovní skupiny 28. Eh, září. A pokud je o Laos, to bude předáno eh, vrchní radě, vrchní radě VTO na mimořádném zasedání v říjnu. Všechny interní postupy v rámci komise už byly dokončeny a návrh rozhodnutí rady byl předán radě. Doufáme, že to bude schváleno velmi brzy tak aby Evropská unie mohla se připojit ke koncenzu na zasedání Všeobecné rady VTO. Pokud je o Tadžikistán, byl jsem minulé, minulé úterý v Ženevě. Veškeré přípravné práce jež byly e, dokončeny na zasedání pracovní skupiny, které tam proběhlo 9. října. Bohužel ne v bohužel tady všechny eh, členské státy VTO byly připraveny ke koncenzu, ale Rusko řeklo, že potřebuje další dva týdny na prostudování celé dokumentace s tím, že ignorovalo, že ty dokumenty v předchozí verzi byly k dispozici již od cirka 20. srpna, 25. srpna, takže nyní bude muset eh, tato pracovní skupina eh, zasednout znovu, pravděpodobně kolem 26. října. Pokud všechny tyto procedurální aspekty budou dořešeny, pak doufáme, že finální rozhodnutí schvalující, eh, schvalující přistoupení země padne 11. až 12. prosince na zasedání Všeobecné rady VTO. V této souvislosti komise také již dokončila všechny nebo dokončuje přípravné práce a brzy předloží návrh rozhodnutí rady, eh, které umožní EU připojit se k ke koncenzu ve VTO, pokud Všeobecná rada schválí přistoupení této země. Takže toto jsou země, které nejdále pokročily. Eh, také u Jemenu je dobrý pokrok. Eh, Ukrajina tam trošičku u bilaterálních eh, tržních jednání zaostává. Zatím ještě nemáme datum zasedání pracovní skupiny, která by schválila celý balíček a bylo by možné přistoupit ke schválení vstupu země. Samozřejmě dosahuje se pokroku, věci se posunují dále i jinde. Předpokládáme, že v příštím roce eh, uslyšíme dobré zprávy například u Kazachstánu. Tam eh, probíhala intenzivní práce minulý týden v Ženevě. Věc se hodně posunula ku předu, ale jsou tam dva hlavní problémy, které třeba vyřešit, ale tři. Prvním z nich je to, že kazachská, kazašská legislativa obsahuje celou řadu požadavků na eh, místní obsah v automobilovém sektoru a, eh, a také v energetickém eh, sektoru a u všech podniků, které vlastní Fond národního majetku. Tyto požadavky na místní obsah jsou neslučitelné s režimem VTO, což je věc, kterou Kazachstán připouští a uznává. Nicméně země žádá o přechodová období, aby dostáhla souladu s dohodou TRIMS ale žádá o přechodové období, které by eh, vlastně pokrylo eh, životní cyklus eh, všech těchto smluv, což znamená, že někde by šlo až o přechodové období až do roku 2042, což je bezprecedenční požadavek a proto to vytváří zásadní potíže ve vyjednávání. Druhý, druhý problém, druhá potíž v jednáních s touto zemí souvisí s přizpůsobením cel plánovaných tedy. Kazachstan vyjednal, toto vyjednal již s valnou většinou členů VTO, tak aby se to sladilo eh, s celní unie, které, kterou má nyní země s Ruskem a Běloruskem. To bude velmi komplikovaný proces, který nám trošku připomíná eh, to, či musí procházet Evropská unie pokaždé, když se rozšiřuje. Je to velmi komplikovaný proces, eh, musí se do toho zapojit rovněž Rusko. Další dvě přistoupení, kde je možné očekávat posun v blízké budoucnosti, to jsou země Balkánu, zejména Srbsko a Bosna. Tady si myslím, že jednání již dobře pokročila na straně EU. Není žádná větší překážka u přistoupení těchto zemí. V zásadě se snažíme o to koordinovat s těmito zeměmi, co možná nejlépe eh, jejich stanoviska v kontextu rozšíření, protože jednou tyto země budou přebírat AKY a musíme eh, se vyhnout tomu, aby jakékoliv kroky v rámci přistoupení nebyly v rozporu eh, s, AKY v budoucnu. Tady bych skončil, pokud eh, budou mít poslankyně či poslanci nějaké dotazy, samozřejmě jsme připraveni na ně odpovědět. Děkuji. Uh, let's move to... Takže členové výboru budou mít možnost nyní Robert Sturdy. Děkuji, pane předsedo. Naslouchal jsem vašemu vyjádření a včera jsme měli zasedání monitorovací skupiny našeho výboru a čtyři poslanci byli přítomni a já jsem odešel opravdu znepokojen z ruského stanoviska. vy říkáte, že Rusko bude velkým problémem pro některé země při vstupu do VTO. Bude to skutečně tak velký problém, jak my cítíme, jak vy říkáte, tedy bude se Rusko snažit eh, blokovat eh, bývalé ruské satelity při vstupu do VTO. Franciska Keller, děkuji. Má otázku na komisi v rámci kola jednání z Doha je požadavek, aby přistup, pravidla přistoupení k VTO byla změněna, aby, to bylo, aby bylo jednodušší vstoupit do VTO. A Evropská unie a komise podporují tyto požadavky. když se podíváme na to podrobněji, tak vidíme, že hlavní subjekty, které požadují více liberalizace. Například je požadavek, aby přistupující členové upustili do veškerých eh, omezení dovozu a zavázali se, že nebudou takové omezení využívat do budoucnosti. A i když tato omezení jsou naprosto v souladu s pravidly VTO. Takže je tam tedy skutečně vlastně nadbytečný požadavek pro tyto země a je to velmi obtížné země pro rozvojové země, které mají přistoupit k VTO. A já bych chtěl vědět, jaké je stanovisko komise. Podporujete požadavek rozvinutých zemí, aby bylo přistupování jednodušší, anebo požadujete od všech nových členů více závazků a jste ochotni se vzdát důrazu na opuštěni od veškerých exportních eh, omezení do budoucnosti. Nejsou další tedy žádosti o slovo. Já tu sám mám otázku. Mám tu přípis, který mi říká, že řada rozvojových zemí ve střední Asii, které nemají přístup k moři, Kazachstán a Tadžikistán se sešli v Almátě nedávno. Jaký byl výsledek tohoto setkání? Takže slovo má zpět komise. Děkuji. Pokusím se postupně zodpovědět tyto otázky. Pokud jde o stanovisko Ruska, v zásadě tomu rozumíme tak, že Rusku poměrně vadí, že země, které jsou v regionu a které vstupují do euroazijského hospodářského výboru nebo do celní unie, přebírají závazky, tedy závazky VTO by ohrozily to, co činí na regionální úrovni. A to je věc, která může vyvolat potíže, když příslušná země, tedy Tadžikistán, se rozhodne vstoupit do VTO a vlastně označí tento cíl za prioritní oproti svým regionálním závazkům. A myslím, že to bylo řečeno právě v útory, kdy velvyslanec Spojených států toto uvedl. Rusko procesními prostředky blokuje přistoupení Tadžikistů. Ruský delegát to prohlásil jednoznačně, že ruský zástupce řekl, že nic neblokuje a že, že se mu neví, nelíbí toto vyjádření. Uvidíme, jaká bude situace za, za měsíc. Ten balíček je zatím ve stabilizované podobě a pokud dojde k zablokování, tak eh, Rusko se bude k tomu muset jasně vyjádřit. K otázce přistupujících zemí a vývozních cel. Od osmé ministerské konference došlo k revizi pokynu pro přistoupení nejméně rozvinutých zemí. A tady tedy, a bylo tomu tak, vši, vždycky existují určité pokyny a existuje tedy vlastně takové omezení, které je uloženo které si sami ukládají členové, aby nepožadovali právě tato omezení na ty, od těch nejméně rozvinutých zemí. A dochází k procesu reformy a integrace do multilaterálního obchodního systému. A stanovisko Evropské unie je takové, že exportní dotace narušují mezinárodní obchod a je tu tedy snaha o zrušení nebo podstatné snížení těchto exportních dotací. Tolik tedy mohu říci k této věci. To se týká nejméně rozvinutých a pokud je ostatní rozvojové země, tak eh, platí také tedy, že tyto exportní dotace by měly být eh, odstraněny. Pokud je o země bez přístupu k moři, je to pravda, že dochází k tomu procesu Není to proces pouze v rámci eh, VTO. A tedy zvážení zemí, které nemají přístup k moři a zohlednění tohoto aspektu bylo zmíněno i v Ženevě na posledním jednání. A charakter Kazachstanu a Tadžikistánu byl zmíněn, abychom vzali v úvahu jejich požadavky, pokud je o dotace, které kompenzují eh, dopravní náklady. Máme to na zřeteli, mají to na zřeteli další členové, ale zatím k zemím bez přístupu k moři není žádné rozhodnutí eh, VTO. Franciska Keller chtěla opět eh, promluvit. Ano, děkuji. Je mi líto, ale možná jsem, možná já jsem jsem hovořila o omezení vývozu, nikoli o dotacích, o eh, vývozních dotacích. Možná to nebylo úplně správně pochopeno. I think they go hand in hand. Já myslím, že tyhle dvě věci jdou ruku v ruce, protože omezení se chápou jako narušující obchod a pokud to chápu správně, pokud jde o eh, například téma bezpečnosti potravin, tak i zde existují obavy týkající se uh, užitečnosti těchto omezení, protože to může mít veliký dopad na, v některých případech na uh, velkou část populace. Děkuji. Dobře tady. Tohle jsme chtěli dořešit před hlasováním, takže teď si dáme dvouminutovou přestávku a by se všichni dostavili do sálu a připravili na hlasování. Přepravte si Hlasovací seznamy, karty, prosím. So give the floor to him. Are you ready? Let's move on. Jsme připraveni? Můžeme pokračovat? Zahájíme hlasování. První bod na programu se týká procesního uh, hlediska s, k nařízení o regulaci trhu, kdy uh, se snažíme o zahájení druhého čtení, jak budete asi si pamatovat, tak nedávno před několika týdny jsme to řešili. Pan zpravodaj David Martin k tomu chce něco říci? Je to bod číslo 13. Co bychom měli podniknout? Měli bychom vyčkat protože na radě probíhá druhé čtení a měli bychom vyčkat uzavření tohoto jednání. Pokud jim to půjde rychle, tak bychom to mohli už řešit na listopadovém jednání, ale uvidíme, jak to půjde rychle na radě. Dobře, eh, nejsou připomínky k tomu, abychom to odložili? Nejsou. Dobře. Bod číslo 14. přidělování celních kvót na vývoz dřeva z Ruské federace do Evropské unie. Elektronické hlasování a zahajuji hlasování. Končím hlasování. dvacet pro, dva se zdrželi, nikdo nebyl proti. Dobře, blahopřeji panu zpravodaji. Bod číslo 15. Paní zpravodajce, pardon. Bod číslo 15. Celní kodex Unie. Navrhovatelka Kristiana Muscardini. Zahajuje hlasování. Pozměňovací návrhy 3 a 15 bychom měli hlasovat v odděleném hlasování, takže pozměňovací návrh číslo 3, kdo je pro, proti, schváleno. Pozněcí návrh číslo 15 pro. To jsem říkal už na začátku. Měli bychom hlasovat odděleně. Pozněcí návrh číslo 15, kdo je pro, kdo je proti, schváleno. Pozněcí návrh číslo 4, pro, proti, schváleno. 5, pro, proti, schváleno. Kontrola. Pozměňovací návrh číslo 5. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 16. Ano. Pro. Proti. Schváleno. Pozměňovací návrh číslo 18. Kdo je pro? proti, schváleno 19, 20. Pozměňovací návrh číslo 20, pro, proti, schváleno 6, schváleno Kontrola. Pozměňovací návrh číslo 6. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. 25 pro. To ani není natěsno, tento výsledek. Pozměňovací návrh číslo 7, kdo je pro, proti, schváleno. 21 pro, proti, přijato. 8 pro, proti, zdržel se, přijato. 9 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kontrola. Pozměňovací návrh číslo 9. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh číslo 10. Pro, proti, zdržel se přijato. 11. Pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 12 a 13. 12. Samostatně. Pozměňovací návrh číslo 12. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 13 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 14 pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 2 pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. Zahájí hlasování. Pozměňovací návrh číslo 2. Končím hlasování. Přijato. A konečné hlasování elektronicky zahajuji hlasování. A končím hlasování. 620. Pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel. Tak to je ohromný úspěch. Blahopřeji. Nyní bod číslo šestnáct. Obchodní a hospodářské vztahy se Spojenými státy americkými a zpravodajem je předseda Pozměňovací návrh číslo 32 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Pozměňovací návrh 33 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 34 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 35 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 36 pro, proti, zdržel se přijato. 37 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 38 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh číslo 1, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 39. Nikoli přejdeme k, kompromisnímu návrhu číslo 15 pro, proti zdržel se přijato. 46 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 47 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 49 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Kontrola. Pozměňovací nám číslo 49. Zahajuji hlasování, končím hlasování. Zamítnuto. Pozměňovací návrh, eh, kompromisní návrh 15 pro, proti, zdržel se, eh, přijato. 50. Teď jsme hlasovali o pozměňovacím návrhu číslo 50. 53. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 54 pro? Proti? Pane předsedo, já se omlouvám, že jsem pozadu, ale kolega mě poprosil, abych předložil ústní pozněvací návrh a my bychom chtěli z pozněvacího návrhu číslo 54 vyjmout to zdvojení slovíčka enhanced, které se tam objevilo. Jsou k tomu nějaké námitky? Nejsou, takže budeme hlasovat jako o pozměňovacím návrhu, ústně předloženém pozměňovacím návrhu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 55 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 56 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 57 kde pro, proti, zdržel se zamítnuto, Potom jsou zde tři stejné pozměňovací návrhy, 58, 59 a 60. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kontrola. 58, 59 a 60. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. A bylo přijato. 60. 6, 66. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 67, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 69, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola. 69, kontrola. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. Zamítnuto. 68 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 70, kdo je pro, proti, zdržel se přijato. Sedmdesát dva, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto. tři, kdo je pro, proti, zdržel se Kontrola. 73 kontrola. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. 74 a 75. Kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 76, 76 kdo pro, proti, zdržel se přijato. Pokud se nepletu, ale zkontrolujeme pozměňovací návrh 76. Zahajuji hlasování, končím hlasování a přijato. 77, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 2, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. 70, 83, 83, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromisní návrh 3, kdo pro, proti, zdržel se, přijato. 87. 86. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Kompromisní návrh 4. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh. Kompromisní návrh číslo 5. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Kompromisní návrh 6. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? přijato. Kompromisní návrh 7, kdo je pro, proti, zdržel se. Kontrola, posměvací návrh, kompromisní návrh číslo 7. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 91, kdo je pro? proti, zdržel se zamítnuto. Kontrola 91, kdo zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. Pozměňovací návrh 92, kdo je pro, proti, Nikoli kompromisní návrh číslo 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 98. Devadesát osm. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Kontrola 98. Zahajuji hlasování. Já myslím, že to bylo zamítnuto, ale nejsem si zcela jist. Končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh 9. Kdo je pro? Ještě 100. Robert Sturdy. Kdo je pro? Proti? Zdržel se kontrola. Pozněcí návrh 100. Kdo je? Hla, hlasujeme. Zahajuji hlasování a končím hlasování. Přijato. Kompromisní návrh číslo 9. Kompromisní návrh číslo 9. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Pozměňovací návrh 103. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 106. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kontrola. Pozněcí návrh číslo 107. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnuto. Pozněcí návrh 108, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 109, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 110, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromisní návrh 10, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Daniel Kaspary. Pane předsedo, já bych byl rád, kdyby se sekretariat zamyslel, jestli můj pozměňovací návrh opravdu padá. Jenom prosím o kontrolu do té doby, než budeme hlasovat o celém návrhu. Sekretariát. Je to pozněcí návrh 101. Bylo mi řečeno, že to znění už je v kompromisním návrhu takže jsme to odhlasovali. Znění EPP. Mohu poprosit toto samé ohledně pozněcího návrhu 110? Možná bychom měli nejprve hlasovat a potom to zkontrolovat. Vrátíme se tedy k pozdějacímu návrhu 101, ale pokud zjistíme, že už se o tom hlasovalo, tak eh, o tom nebudeme hlasovat po druhé. Pozněcí návrh 101. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A teď ještě kompromisní návrh 10. Můžeme ještě zkontrolovat i ten pozměňovací návrh číslo 110, prosím. Dobře, tak to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. A končím hlasování. A bylo to přijato. Kompromisní návrh 10. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Číslo 116, kdo je pro? Proti? Drželi se přijato. Ověříme se 116. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. To bylo téměř vyrovnané. Číslo 117, dílčí hlasování, nejprve první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Odpadá. Druhá část odpadá. Nyní kompromis číslo 11. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 120. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Ověříme si číslo 120. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Poznací návrh číslo 122. Kdo je pro? 122. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Myslím, že to bylo přijato číslo 123, dílčí hlasování. První část, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Druhá část. Kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Nyní body odůvodnění. Číslo 5, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 6, kdo je pro? Proti, pro. Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Sedmička, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 8, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 9, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 10, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis číslo 12, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijato. Číslo 15, kdo je pro? 15, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 16, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis číslo 13, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 18, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. Číslo 19, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. 20, kdo je pro? Proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 21, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 22, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Kompromis číslo 14, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 24, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnuto. 25, kdo je pro? proti, zdrželi se přijato. Číslo 26, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Číslo 27, kdo je pro? 27, 26? Ověříme se 26. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Číslo 27, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. 28, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 30, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 31, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prav odkazy. Číslo 3, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Číslo 4, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrhy výboru Ekon. Ekon 7, kdo je pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. Ekon 8, kdo je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Pokud se nemělím, ověřme se to raději. Ekon číslo 8, hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato. Nyní IMKO 4. Kdo je pro? Proti, zdrželi se přijato. IMKO pět dílčí hlasování, první část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nejsem si jist, ověříme. První část, IMKO pět hlasujte prosím. Konec hlasování. Přijato druhá část. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se zamítnuto. IMKO 6. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. IMKO 7. Kdo je pro? pro. Zamítnuto. IMKO 8. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. A IMKO 9 odpadá. Nyní e, návrhy výboru pro dopravu. Tran 2. Kdo je pro? Proti? zdrželi se zamítnuto. Tran 3, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 4, kdo je pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Tran 4 ověříme, hlasujte prosím. Konec hlasování. Zamítnuto téměř vyrovnané opět. A nyní hlasujeme o celém návrhu zprávy v takto pozměněné podobě. Hlasujeme elektronicky. Hlasujte, prosím. Konec hlasování. Přijato 24 hlasů pro, 4 proti. Děkuji všem, kdo přispěli ke zlepšení, k vylepšení mé zprávy. Dovolte, abych vám stěl, že moje indikace hlasovat proti některým poznacím návrhům se netýkala obsahu těchto návrhů, v některých případech bych býval souhlasil, ale šlo o to, že jsem měl dojem, že spadají mimo rámec našich pravomocí, že jsou příliš detailní, zatěžují zprávu a myslím si, že tato zpráva je první zprávou v této velmi důležité problematice a měla by být proto jasná, měly měla být disciplinovaná a vyslat jasný politický signál. Děkuji. Nyní bod 17. Opět s programem váš předseda. Je, jde o koncese o uspracování doby masa EU, Brazílie a Tajsko. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Bylo to jednomyslně přijato. Všichni s drůbežím sem souhlasí, ne, že bych ho měl nějak rád, ale třeba se obětovat. Ale i řízení o tom jsme již hlasovali, tentokrát je to procesní záležitost, bod 18, společný celní sazebník. Jsem opět zpravodajem, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Jednomyslné, jeden se zdržel. další těžká váha. Máme tu bod 19, zpráva kolegy Kazaka o obchodních jednáních EU-Japonsko. Začneme kompromisem 1. Kde pro? Kde proti? Zdržel se schváleno. Kompromis 2. Kde pro? proti, zdržel se schváno. Kompromis 3, kde pro, proti, zdržel se přijato. Pozměňovací návrh 15, kde pro, proti, zdržel se zamítnuto. Uvěříme si to u 15. zahajuje hlasování. Končím hlasování.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 Schváleno. Pozměňovací návrh 46. Kde pro? Proti, zdržel se schváleno. 47. Kde pro? Proti, zdržel se. Uvěřím, ověříme si to u 47. Končím hlasování. A bylo to schváleno. Kompromis 8, kde pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 9, kde pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 10, kde pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Pozměňovací návrh 58, kde pro. Proti. Zdržel se. Schváleno. Kompromis 11, kde pro, proti, držel se schváleno. Kompromis 12, kde pro, proti, držel se schváleno. Kompromis 13, kde pro, proti, držel se schváleno. dva pozměňovací návrhy společně, 71 73, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. 72, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 14a, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 14b, kdo je pro, proti, zdržel se schváleno. Kompromis 15. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Kompromis 16. Kdo je pro? Proti? Držel se? Schváleno. Kompromis 17. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Schváleno. Pozměnce návrh 87. Kdo je pro? Proti? Zdržel zamítnuto. 93. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Ověříme si to. 93 zahajuje hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Kompromis 18, kde pro, kde proti, schváleno. 92, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. A nyní úvodní ustanovení. Pozměnce návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, zdržel se, zamítnuto. Trojka, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. 4, kdo je pro, proti, Jones. schváleno. U čtyřky si to ověříme ještě. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Schváleno. Pět. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Šest. Kdo je pro? Proti, zdržel se. Schváleno. Sedm. Kdo je pro? Proti, Sedmička. Tak osmička. Pozměte na 8. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. Devítka odpadá. Desítka. Kdo je pro? Proti? Zdržel se schváleno. 11, kde pro, proti, zdržel se, scho- zamítnuto. Závěrečné hlasování o návrhu po změnách. Závěr hlasování. Končím hlasování. Výsledek je 23 pro, dva hlasy proti, tři hlasy se drželi, takže blahopřejeme kolegovi Kazakovi k této důležité zprávě. bod 20. Souhlas s doporučením s jednáním mezi Evropskou unii a Izraelem. Já jsem zpravodaje, máme tu pozměňovací návrh Paula Murphyho, hlasujeme o tomto návrhu, kdo je pro, kdo je proti, což se zamítnuto a není návrh doporučení, hlasujeme, zahajuji hlasování. Končím hlasování. 25 hlasů pro, 3 proti. Bod 21. Včera nás napadlo, že bychom mohli mít orientační hlasování. Pane Leichtfriede, máte slovo kvůli tomu orientačnímu hlasování. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, je mi líto, že narušuji hlasování, ale musím zde něco ohlásit k té otázce záruk. Měli jsme velmi zajímavou diskusi na trialogu v pondělí, kde zaznělo několik skutečností a ne, některé věci nebyly dostatečně uspokojivě vysvětleny. A je tu ještě jedna procesní otázka, kde skutečně nenastala schoda mezi námi, radou a komisí a je třeba to vyřešit. A jsme zatím na dobré cestě, pokud jde o řešení. Obsah této otázky je pečlivě zkoumá naší právní službou a padne rozhodnutí v radě v Korepéru 24. října. A až poté tedy bude zcela jasné, jaký bude konečný výsledek. Takže můžeme 6.11. hlasovat s konečnou platností a myslím, že to bude takto rozumné. V zásadě bych využil této možnosti a poděkoval kolegům, kteří odvedli skvělou práci, zejména při trialogu, kdy se nám podařilo tady uhájet naše stanovisko. Chci poděkovat sekretariátu, chci poděkovat vedoucímu své kanceláře. A je to tedy již za námi. A otázka, proč se to chci dotknout, je ta zvláštní situace, kdy celá dohoda je z 99% záležitostí Inty a Fed vytváří harmonogram. A to je právě jádro problému. O tom bychom měli přemýšlet, aby tyto prosté problémy nenastávaly neustále. Chci poděkovat tedy za to, že jednání bylo úspěšné a máme také některé sociální otázky v těch zárukách a podařilo se nám získat tedy to, co bychom mohli označit jako Koreu Plus. Děkuji za možnost tedy tyto věci oznámit a nechci již dále, ne, nechci již dále narušovat hlasování. Kolega Fábr chci podpořit vyjádření kolegy Leichtfrieda. My bez zbytku podporujeme jeho argumentaci a chci poděkovat všem pracovníkům sekretariátu za odvedenou práci v posledních dnech. Museli skutečně pracovat velmi intenzivně, aby připravili to dnešní hlasování a čím dříve, tím lépe vyjasníme otevřené otázky, které přetrvávají. A jsem si jist, že rada a zhradová komisí to bude brzo dořešeno. Tak je to všechno jasné. Dohodli jsme se něčem s komisí, ale jsme v poněkud eh, trapné situaci, nemáme to tedy ještě úplně hotové, je to tedy negativní hlasování, takže Definitivní hlasování bude v listopadu a do té doby po... snažte se tedy dospět eh, k jasnému pochopení, na čem jsme se dohodli. Přistoupíme k hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. je to tedy schváleno 22 hlasů pro, 2 proti. Hlasy se zdrželi, blahopřeme kolegovi Lightfriedovi. A nyní stanovisko pro afekt. Souhlas s dohodou, která s 80% nejitostí trenu, ale kde také jsme konzultováni Pablo Salba je zpravodaj. Dva pozměňovací návrhy, pozměňovací návrh 1 a 2. Jsou to návrhy identické, takže budeme hlasovat společně. Hlasujeme tedy o pozměňovací návrh odstavci 1, kdo je pro, kdo je proti. Zamítnuto. Závěrečné hlasování, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Ano, jsme pro to, aby byl vydán souhlas s touto dohodou v té obchodní části 20 hlasů pro, 4 proti. A to je závěr dnešního hlasování. Děkuji vám za spolupráci. Okay. We this, and then we have another item, which is the ambassadors. The... Ladies and gentlemen, our job is not finished yet, so I... Schůze jako taková však ještě nekončí, takže poprosím, aby eh, ti, co odcházejí, odcházeli ze sálu. V tichosti ostatní, kteří zůstávají, poprosím vás, abyste se usadili. Well, when I say settle down, I mean A když myslím usadili, tak myslím usadili. Hush, please. Okay. Joint Items. Je to bod číslo 23 a 24. A společná rozprava. Je to výměna názoru se zúčastněnými stranami k tématu k dvěma tématům, které jsou paralelní a já jsem zpravodajem v obou případech. May I ask you, all of you. Poprosím všechny, kteří stojí ve frontě na východ ze sálu, aby se ze sálu odebrali. This is about one of the many United Toto téma je téma jednoho eh, z výborů OSN k dopravě, jak víte. Hospodářský výbor OSN pro Evropu byl ustaven evropskými zeměmi, zeměmi Střední Asie a Ameriky, tak abychom mohli posílit nástroje z hospodářské spolupráce. A výbor pro pozemní dopravu unese k usnadnění mezinárodní dopravy prostřednictvím pozemní dopravy. Zde máme tři dohody OSN k motorovým vozidlům, v rámci tohoto výboru a v rámci rámce UNESE. Cílem návrhu komise, o kterém budeme jednat, je zjednodušit a zrychlit postupy týkající se hlasování o nářízeních UNESE v rámci dohody 50, z roku 58 a z roku 98. Eh, systém EU týkající se typ vozidel a schvalování typ vozidel se opírá stále více o systém UNESE, který nahrazuje nařízení EU. Takže tato změna by měla umožnit rychlejší reakce na regulační požadavky ze strany hospodářských subjektů a provozovatelů. Podle mého názoru je rámec UNESE naprosto zásadní pro naše odvětví a je to také referenční hodnota týkající se nařízení v oblasti vozidel v rámci jednání o, o dohodách o volném obchodu a v rámci dohod, které již existují. Je to tedy taková platforma, kde se řeší různé otázky regulace a jejich uplatňování, což je zcela zásadní co se týče rozdílu regulace a co se týče odstraňování překážek. Proto je to na místě, abychom v tuto chvíli eh, absolvovali výměnu názorů. Tu výměnu názorů zahájíme tím, že se vyslechneme pana Rambose Garcia, který je eh, vedoucím fóra pro harmonizaci, co se týče eh, schvalování vozidel dle typu na úrovni UNESE. Dávám vám tímto slovo. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za možnost vysvětlit, jak připravujeme nařízení týkající se motorových vozidel. Já svůj úvod rozdělím do několika částí. Cílem této prezentace je informovat vás o činnostech Světového fóra a vysvětlit dohody OSN z roku 58 z roku 98. Také bych chtěl vysvětlit, jak tyto dohody mohou usnadnit mezinárodní obchod. Já mám na tuto prezentaci pouze 10 minut, takže budu muset svoji prezentaci zkrátit, ale písemně vám je mohu rozdat historické údaje. Eh, my jsme tuto umluvu přijali v roce 49, eh, skupina byla založena v roce 52, pak byla přijata smlouva v roce 58, následně v roce 97 a 98, kdy se začaly řešit tržní standardy týkající se um, s norem životního prostředí u vozidel a kdy jsme začali řešit otázky paliva a emisí. Tohle jsou činnosti Světového fóra, příklady těchto činností, limity emisí u eh, nákladních vozidel. V roce 88 jsme stanovili základní normy u oxidu dusíku a u CO2. Následně jsme je sladili s euronormami zde vidíme pokles CO2 o 20% ve srovnání s tím, kde jsme začínali v roce 88. Potom u ohlovodíku vidíme eh, další snížení o 5%. V tuto chvíli se podívejme na strukturu VP29, jak říkal pan předseda. My, jsme, my působíme v rámci OSN, je to hospodářský výbor pro Evropu, který má sídlo v Ženevě a věnuje se pozemní dopravě a harmonizaci norem vozidel. Věnujeme se několika činnostem, jednak bezpečnosti životního prostředí, obecné bezpečnosti, spolupracujeme s různými subjekty, Některým říkáme stále subjekty týkající se o, eh, o, osvětlení prst a potom je zde skupina pro obecnou bezpečnost vozidel. Krom těchto formálních skupin v rámci našeho fóra máme ještě správní výbor pro koordinaci práce a máme správní a výkonné výbory, které působí v rámci Světového fóra. Dole na této stránce vidíte neformální skupiny ve chvíli, kdy si daná záležitost vyžádá více než 27 jednání, když jde o nějakou regulační činnost ohledně vozidel a existují konkrétní témata, která si vyžádají více času, tak se vytvoří dočasné nebo neformální pracovní skupiny, které se věnují takovému konkrétnímu tématu. A Máme zde tedy formální a neformální pracovní skupiny a každé dva dny probíhá nějaké jednání v rámci uh, Světového fóru, fóra. My působíme v Ženevě a spravujeme tři dohody. Teď se budu soustředit na první dvě, protože ty se týkají stavby vozidel. Je to dohoda z roku 58 a celkové schéma schvalování dle typu vozidel. Máme zde 50 eh, partnerských organizací v rámci Evropské unie a vytváříme různá nařízení. 98 eh, to je smlouva, které říkáme paralelní smlouva, paralelní dohoda. Do této chvíle máme 12 eh, nařízení a usnesení OSN, kdy se zde objevují podobná technická ustanovení a proto té druhé dohodě říkáme paralelní dohoda. Tak to vypadá rozložení. Tmavě zeleně zde máme státy, které podepsaly obě dohody. Světle zeleně to jsou země, které podepsaly dohodu z roku 98 a uprostřed Evropy vidíte něco jako žlutou, to jsou země, které podepsaly pouze dohodu z roku 58. Potom jsou ještě další země, které uplatňují mezinárodní právo a na jeho základě nařízení, která přijalo Světové fórum. My říkáme, že jsme uh, subjektem, který eh, nepředstavuje jenom evropské země, ale jakékoliv země, členské země OSN. Působíme ve spolupráci s různými vládními i neziskovými organizacemi. Tyto mají však eh, statut eh, pouze konzultační. Jinak oficiálně spolupracujeme pouze s vládami států Neexistuje obdobná celosvětová organizace podobného typu. Všechny údaje, všechny naše nařízení jsou k dispozici na našich webových stránkách a já se budu věnovat hlavním ustanovením dohody z roku 58 v tuto chvíli. Dohody OSN, respektive ta nařízení, jsou přílohou dohod a jsou považovány za jejich nedílnou část. A Smluvní státy jsou tedy vázány oběma typy předpisů. Nařízení OSN mohou být alternativou národního práva či regionálního práva. Nařízení OSN se před, eh, schvalují dvě, dvoutřetinovou většinou smluvních států a Evropská unie hlasuje 27 hlasy. Po zahájení celého procesu na půdě OSN eh, generální tajemník zašle oznámení všech smluvním státům a na ty se tedy začne vztahovat leda, že by státy podaly nějakou námitku. Mohou se rozhodnout takovýto předpis neuplatňovat, ale potom se na ně vztahuje stejný postup, jako by se na ně stahoval v případě klasických nařízení OSN. My jsme loni schválili více než 130 poz... změn k našim nařízením. Provádíme neustálou aktualizaci všech našich nařízení. Nařízení OSN, když se země rozhodne je uplatňovat, potom platí bez jakýchkoliv prováděných změn. Nařízení obsahuje různé ukazatele týkající se výkonu a fungování vozidel. Všechny vozidla jsou označena a je tam také označení souladu a schody. Zde máme seznám smluvních států dohody z roku 58. Jsou zde země, které uplatňují toto nařízení, nebo případně v tuto chvíli se jedná o tom, že se připojí k naší dohodě. Já bych jen stručně eh, zhodnotil dohodu z roku 98. Tato byla přijata a vytvořena proto kvůli zemi na druhé straně oceánu, která nechtěla uplatňovat zájemné uznávání dle dohody z roku 58. A myšlenkou této dohody je vytvořit obdobná ustanovení, řekl bych z 90% obdobná ustanovení, jako byla ve smlouvě z roku 58. Ovšem v tomto případě zde nejsou žádná eh, správní ustanovení, žádné schvalování dle typu, žádné eh, požadavky týkající se označování. Ta zpráva, to fungování, to funguje na základě předpisu jednotlivých zemí. GTR. Testovací metody a ukazatele týkající se výkonnosti. Nejsou zde však žádné správní požadavky. Tohle je seznam smluvních eh, států, u dohody z roku 98. My vám můžeme rozdat tuto publikaci, kterou jsme vytvořili, pokud budete mít zájem. A svoji prezentaci ještě uzavřu tím, že vám vysvětlím, jak může tato dohoda ulehčit a usnadnit mezinárodní obchod. Dohody vytvářejí eh, nařízení týkající se technických ustanovení, která jsou obdobná pro různá motorová vozidla. Mm, tato nařízení se osvědčila v oblasti ochrany životního prostředí a v oblasti bezpečnosti. Příkladem jsou limity emisí. Vytváření nových nařízení je nákladný a technicky náročný úkol. To znamená, my Mm, nabízíme zemím, které chtějí přijmout eh, své předpisy, možnost přijmout naše předpisy. Oni potom nemusí platit žádné poplatky za to, že převezmou naše předpisy v dané oblasti. Proč tedy nedoporučit tuhle možnost? Eh, rozvinuté ekonomiky často říkají, že jejich předpisy jsou na maximální úrovni, co se týče technické pokročilosti mohou však začít uplatňovat předchozí verze toho nařízení. A ještě bych eh, eh, zopakoval rozdíl mezi dohodou a nařízením. Eh, dohoda z roku 58. Zde země uplatňuje nařízení OSN bez jakýchkoliv změn. A dle dohody z roku 98 si mohou země provést transpozici těchto nařízení, ale s provedenými změnami. To je ta základní změna, to je ten základní rozdíl. S tím, že eh, dle dohody z roku 1998 neexistují zde žádné správní ustanovení, zatímco podle dohody z roku 58 se Ehm, schvalování dle typu vozidla schvalovalo na úrovni všech zemí, což byla komplikace oproti dohodě z roku 1998. Děkuji vám. And thank you for this Excellent. Děkuji mnohokrát za tuto vynikající prezentaci, mnoho jsem se z ní dozvěděl. A nastuduje se také vaše slajdy. Pokud vím, máme zde zastoupeno také z eh, Evropské združení automobilek, takže prosím, máte slovo. Děkuji, že jste eh, k nám přišel. Děkuji mnohokrát. Ano, já jsem zastupce ASEA a Rád bych dal slovo našemu eh, expertovi na eh, regulaci v eh, našem združení, v naší asociaci, který je odborníkem na problematiku, ale měli byste možná vědět, že pro náš průmysl, pokaždé, když se vednává dohoda o volném obchodu, tak požadavek, aby aby to bylo zahrnuto jako příloha eh, pro automobilový průmysl, ta, ta dohoda OSN je razantním předávkem našeho odvětví, ale bohužel ne vždy obchodní partner chce takto postupovat, například o Indie, Mercosuru, Kolumbie, eh, některých zemí ASEANu, Kanady a do jisté míry u Japonska máme celou řadu problémů a bohužel také máme problém dnes s prováděním eh, UNEC s Jižní Koreou, se kterou tu dohodu máme. Takže je to jsou zde velké naděje, mnoho přání, jak se já doufáme v lepší čase. Takže prosím dávám slovo našemu expertovi. Děkuji mnohokrát za tuto příležitost zmínit se o významu rámce eh, UNECE, e, pokud je automobilový průmysl. Jmenuji se Dolf Lamerik, jsem eh, technickým ředitelem eh, v Evropském automobilovém združení, eh, které zastupuje hlavně automobilky v Evropě, 18 velkých mezinárodních firm. Vidíte ta hlavní čísla, hlavní údaje o nás. Generujeme obrovské příjmy, máme obrovskou produkci, a také, jak vidíte, 28,6 miliard daňových eh, výnosů v eh, Evropské 15. Cílem mé prezentace bude eh, poskytnout informace o významu rámce UNECE e pro automobilový průmysl v kontextu mezinárodního obchodu. Automobilový průmysl se velmi rychle posunuje směrem ke globalizaci. Tento trend nyní postupuje velmi rychle. Vozidla jsou nyní omistována na světový trh a je třeba vyhovět přání místního zákazníka, ale zároveň co možná nejvíce standardizovat eh, společné koncepce a technologie. To, tento promysl je nyní aktivně zapojen do celosvětového procesu eh, le, harmonizace legislativy a zároveň se snažíme samozřejmě zaručit, aby eh, byly ošetřeny veřejné potřeby. Přínosy harmonizace spočívají, respektive se rýsují pro všechny Eh, zapojené strany, to znamená, je to důležité pro zákazníka, který bude mít eh, větší volbu za konkurenční ceny. Je to také důležité pro vlády, které mohou efektivně využívat zdroje a zároveň je to prospěšné pro oblast ochrany spotřebitele, protože standardní eh, legislativa představuje nejlepší regulativní postup. To znamená, všichni budou mít z harmonizace přínos. Příkladem harmonizace, ke které došlo v posledních 20 letech, je Evropská unie. V minulosti jednotlivé státy EU měly svoji vlastní legislativu pro vozidla. V roce 85 jsme zavedli evropský systém typového schvalování vozidel, který vstoupil, vstoupil v platnost v roce 92. Od té doby Eh, vozidlo certifikované eh, v jedné zemi EU může být uváděno na trh ve všech členských státech EU. A to eh, přineslo obrovský přínos pro automobilky, zejména z hlediska administrativy a hm, přínos pro spotřebitele byl v tom, že všechna vozidla v EU musela plnit stejné technické požadavky. Systém typového schválení vozidel v Evropském společenství obsahuje 55 samostatných eh, systémových salování a eh, vozidlo, které vyhoví všem těmto 55 systémům, získá eh, tedy to typové schválení a může být uváděno na trh ve všech zemích EU. Takže pojetí glo- koncepce globalizace v rámci EU fungovala dosti dobře. Jak jsem řekl, práce byly započaty v roce 85, systém byl zaveden v roce 92 pro Eh, osobní vozidla a bude zaveden také pro užitková vozidla v říjnu tohoto roku. To znamená, prakticky nyní se to zavádí. Eh, stejný přístup eh, by není měl být uplatněn celosvětově po vývoji v EU. V roce 1996 automobilový průmysl stanovil, že je velmi důležité globalizovat či harmonizovat celosvětově a byla to pracovní skupina číslo 29 v Ženevě, která byla určena jako příslušný orgán pro to. Eh, ta eh, vypracovala dohodu z roku 58, byla také z roku 98 a byla zde snaha zapojit do toho také USA. Eh, signál, že jde o opravdu globální výbor pro světovou harmonizaci, byl dán ještě později, kde ta Eh, pracovní skupina eh, se stala Světovým fórem pro harmonizaci eh, regulace pro vozidla a jak jsme slyšeli od předřečníka, UNECE e spravuje cirka 130 samostatných legislativních aktů pro systémy. Pokud se nyní každá země z toho souboru požadavků zvolí eh, systémy pro eh, schvalování vozidel, pak může harmonizace celosvětové pokračovanosti pokročit dosti rychle. EU v této věci vlastně dává vůči roli, protože nedávno eh, nahradila samostatné směrnice v rámci typového schvalování příslušnými nařízeními či regulacemi UNECE. E. A Evropská unie také apeluje na další členské strany mimo EU, aby se připojily k dohodě z roku 58 a 98, tak aby globální harmonizace eh, byla možná. Eh, cílem atomového sektoru je, že apelujeme na eh, příslušné orgány, aby nevyvíjeli vlastní legislativu, aby pokaždé, když vzniká nová legislativa, aby to od začátku se řešilo v rámci pracovní skupiny číslo 29, tak by bylo možné se dobrat globálně akceptované normy. Jako příklad mohu uvést nyní Eh, diskuse o ECOR v EU, kde zároveň eh, pardon, o e-callu, kde Rusko se snaží eh, vyvíjet svůj vlastní systém pro e-call. A v pracovní skupině 29 se jedná o tom, zda bychom neměli mít globální regulaci. Další dvě se týká recyklování. Máme směrnici o recyklovatelnosti v EU a nyní všechny země mimo EU, Čín, Čína, Japonsko, Korea, se snaží vyvinout eh, svůj, své vlastní požadavky na recyklovatelnost a my říkáme, eh, to byste neměli dělat, eh, posuňme tu evropskou legislativu do Ženevy, projedneme to tam a učiníme z toho opravdový, opravdovou globální normu, celosvětovou normu a poté budou vozidla od, muset odpovídat jediné globální normě, čím se sníží náklady, bude to dobré pro zákazníka a také se tím zavedou, také se tím zpřísní požadavky. Uh, Myslím, že to je vše ode mne k tomuto tématu. Děkuji. And it was very much indeed. Ano, děkuji mnohokrát. Není zahajuji diskusy zde ve výboru. Kdo si žádá slovo? Daniel Kaspary. Vy jste stínovým zpravodajem. Eh, pan Lange. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych rád zmínil tři věci. Možná na adresu generálního tajemníka pracovní skupiny číslo 29. Za prvé, myslím si, že je naprosto správné, že se snažíme vypracovávat celosvětové normy, tak abychom dosáhli úspor z rozsahu. nemá smysl prostřednictvím norem vytvářet různé překážky obchodu, ale podle mého názoru není možné o tomto rozhodovat pouze na výkonné exekutivní úrovni. Protože pokud si vezmeme například eh, eh, výfuková pleny a podobně, tady jde o zájem občana který je dotčen. A mně se nelíbí představa, že Ženeva rozhoduje o, věcet, o věcech, aniž by do toho vstupovali eh, zástupci daného sektoru. Například si vezměme právě snižování objemu výfukových plynů a úspěšnost u této věci. Byla to vlastně evropská legislativa, přijata eh, především Evropským parlamentem, eh, která byla jádrem úspěchu této věce. Jak můžeme mít jistotu, že se budeme posunovat tím správným směrem, to znamená eh, ke standardizaci na světových trzích, ale že to ve skutečnosti nepřinese omezení demokracie, úbytek demokracie, demokracie, jak zaručíme přeskum nad celou věcí. Další důležitá věc, máme některé významné obchodní partnery, kteří přestože jejich eh, vyjednávací partneři VVP, tedy někteří vyjednávací partneři VVP 29 eh, nutně nezavádějí všechna pravidla nebo nepromítají do těch vyjednávaných norm. Dnes se hovoří o možné eh, obchodní dohodě s Japonskem, hlasovali jsme o usnesení. To je velmi důležitá věc, protože Japonsko stále, eh, tam, tam se stále musí plnit více jak 100 různých pravidel, nebo se musí naplnit více jak 100 různých požadavků, aby byl možný vstup na japonský trh. Takže jaké myslíte, že jsou v blízké budoucnosti vyhlídky u japonského trhu, že budou splněny tyto, tyto předpoklady? Protože myslím, že Japonce mají tady stále 100 různých požadavků, eh, formulářů, dokumentace a tak dále, které třeba Eh, které třeba mít splněny. A další věc, na kterou bych rád upozornil, je možnost eh, specifického testovacího cyklu, zkušebního cyklu pro vozidla. Potřebujeme určitý společný cyklus, máme zde emise hluku, máme eh, emise CO2, výfukové plyny, jaká je zde situace, kdy zavedeme globální cyklus, tak aby USA, Japonsko a EU, eh, který by USA, Japonsko a EU akceptovali. Děkuji. Jsou nějaké další žádosti o slovo? Zase že nikoli, takže si vyslechněme komisi, která je přítomna. Paní Margarita Tellers, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Komise se domnívá, že tyto dva návrhy jsou velmi důležité. Souhlasíme se zainteresovanými stranami, že rozhodnutí přijímaná v rámci VP29, kde se komise velmi aktivně účastní práce, tyto věci jsou tedy důležité v rámci dosahování globální harmonizace. A vzhledem k tomu, že v posledních pár letech se posouváme eh, k tomu, že zaintegrováváme stále více eh, regulaci z UNECE e do eh, systému typového schválení v EU, tak tyto věci začínají být více důležité. A je také důležité, aby systém hlasování o nařízeních či o regulaci UNECE byl v souladu eh, s, s Lisabonskou smlouvou a byl zjednodušen, což nyní také navrhujeme. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za vaše přispění. Globalizace potřebuje celosvětové normy. A z vlastní zkušenosti z evropské integrace vidíme, že pokud existuje společný trh, tak existují společné normy. A při budování vnitřního trhu jsme nahrazovali národní předpisy evropskými předpisy. A pokud si přejeme skuteč, skutečnou globalizaci obchodu, tak musíme nahradit národní předpisy a předpisy evropské světovými předpisy. A platforma EHK e OSN je v tomto směru dobrým příkladem. Bernd Lange toto skutečně zdůraznil. Vzhledem k tomu, že legislativa v EU je nařízením schváleným federálního typu, tak musíme zajistit, aby parlament si udržel svou úlohu při koncipování pravidel která se také týkají norem. A to je klíčová otázka, kde bychom tedy měli být eh, velmi nároční. Bertlange také zmínil, že dohody o bilaterálním obchodu jsou skvělou pákou, jak eh, vynucovat a možná je to příliš silné vyjádření vůči našim obchodním partnerům přijetí těchto norem a myslím, že Japonsko je důležitým příkladem. My jsme vyvíjeli tlak na Japonsko, já jsem byl zpravodajem pro spolu s Japonskem, takže vím, o čem mluvím. A všichni vědí, včetně Japonců, že by nebyla dohoda s Japonskem, kdyby ta, tato nařízení o autech nebyla schválena. Protože to je jádro tohoto nařízení. A v Tokiu málem nevidíte evropská auta. Hlavním důvodem nejsou cla, protože na dovoz vozidel do Japonska nejsou celní poplatky, ale jsou to technické normy, a celá řada překážek bude odstraněna, pokud budou tyto, tato nařízení schválena. A to platí i pro Spojené státy. Existují určité rozpory mezi normami u vozidel v, v USA a v Evropě a je to proto klíčová otázka. Politicky je to velmi důležitá otázka, ekonomicky rovněž. Takže vám děkuji za přispění k této debatě. A později tedy předložím návrh své zprávy a ten harmonogram bude ještě dodatečně stanoven. Máte ještě dotazy na naše hosty? Bernd Lange zmínil celou řadu otázek. I já sám jsem některé věci komentoval, takže možná bychom mohli využít eh, naše vážené a velmi erudované hosty, aby tedy odpověděli. Takže nejdříve pan Ramos. Děkuji, pane předsedo asi nedodám nic dalšího k, k těm jako prvním dvěma otázkám od poslance z Německa. Chtěl bych eh, vyjasnit, že v VP29 připravujeme tedy nařízení a, a my jsme Evropskou EHK pro Evropu a naše předpisy tato nařízení neplatí pro Evropu, ale pro celý svět, takže jedním z cílem, jedním z cílů nového nařízení je vyjasnit, že jsme otevřeni pro všechny členské země OSN. A otázka je, zda je možné dosáhnout společného cyklu testování motorových vozidel, zejména emise u motocyklů a tam již existuje společný testovací cyklus a vytváříme u osobních automobilů a lehkých vozidel připravujeme tento společný testovací cyklus. A není to jednoduché. Snažíme se sloučit eh, názory z jednotlivých regionů, z Japonska, ze Spojených států, z Číny, z Indie, Koreji z celé Evropy a je to velmi obtížné, ale dosáhli jsme ve třech případech schody. A Japonsko je také smluvní stranou dohody z roku 1958 a také dohody z roku 1998 a také a uplatňují tato, tyto předpisy. A když Japonsko přejme jeden z našich předpisů, tak veškerá legislativa národní je rušena a uplatňují pouze naše předpisy je to stejné jako u Evropské unie. Nařízení CARS 21 nahrazuje směrnice s přímým odkazem. Děkuji mnohokrát. Děkuji ACEA. Mohu se pokusit odpovědět na otázky, které zde zazněly. Jedna z odpovědí již zazněla z úst pana Ramose. Pokud jde o testování, a harmonizované testování probíhá celá řada aktivit. Jeden z mechanismů je, a to můžu uvést příklad, pokud je o hluku, u některých eh, částí legislativy smluvní strany si ponechávají svrchovanost a říkají, že to musí být dohodnuto v Ženevě, tedy u hluku. Eh, příprava testovací metody, která byla mezinárodně přijata, tam by ty vlastně meze měly být stanoveny v odůvodnění této legislativy. A snažíme se o vývoj jednotné harmonizované metody a limity pro hluk by měly být stanoveny na základě rozhodnutí těch smluvních stran. Je tu určitá nedůvěra k rozhodování v Ženevě a je třeba zajistit, že legislativa, která je zde vyvíjena, je pozitivní pro všechna společenství. A jeden z problémů automobilového promyslu je, že pokud vyvíjíte celosvětové předpisy, tak obvykle využijete ty nejpřísnější normy, protože nikdo se nechce vzdát vlastně svých norem. A to je problém, protože si myslíme, že bychom měli být rozumní a smluvní strany v Ženevě navíc zastupují členské státy a hájí tedy zájmy vlastních občanů. Děkuji. Děkuji mnohokrát. To je závěr rozpravy k této otázce. Děkujeme našim hostům za to, že se s námi podělili o své názory. A bod 24. To je na poslední bod na programu k prozatímní dohodě ohledně ekonomického partnerství mezi státy Jižní a Východní Afriky a státy EU. Jak víte, tak eh, tato dohoda byla přijatá mezi Evropskou unii, Mauriciem, Seychely, Madagaskarem, eh, zeměmi Jižní a a východní eh, Afriky. Tato dohoda byla projednána 14.5. tohoto roku. My máme teď dát souhlas, je však dobře, že tato dohoda byla projednána. Pan Gaspary je zpravodajem a já mu dám slovo, aby nám danou záležitost představil. Děkuji vám, pane předsedo, a zdravím kolegy. Já myslím, že je na místě se konečně této záležitosti věnovat. My jsme se věnovali už nějakou dobu těmto prozatímním dohodám a po několik let panovala situace, která odporovala pravidlům VTO od roku od určitého roku země AKT konstatovali, že vyjednají novou dohodu, která bude odpovídat pravidlům VTO a v tuto chvíli chceme dohodnout nové dohody o hospodářské spolupráci EPA e, ve zkratce s těmito státy. Otázka zní, jestli nám od toho ledna roku 2008 náhodou neujel vlak. Je stále ještě možné tyto dohody uzavřít? A my jsme měli za to, že bychom měli komisi vyzvat k tomu, aby se opravdu eh, zasadila o uzavření těchto dohod. A já musím říci, že je dobře, že od května tohoto roku máme prozatímní dohody s těmito státy Jižní a Východní Afriky. To znamená, máme alespoň předběžné prozatímní řešení a v tuto chvíli bychom rádi celou věc formalizovali co nejrychleji a proto chceme zrychlit celé řízení, udělení souhlasu a proto bych rád volal dnes a apeloval na vás, abychom se o toto zasadili a příslušné dohody formalizovali. Měli bychom jasně říci, že dohody o hospodářské spolupráci nejsou jenom pro náš prospěch, ale pomáhají hospodářství těchto zemí, s nimiž jsou tyto dohody uzavírány a proto jsem volal potom, abychom se věnovali této debatě se všemi zúčastněnými a to je naším cílem dnes v průběhu dnešního jednání. Ano, já s vámi souhlasím a v tuto chvíli poprosíme komisi, ještě než se rozjede další debata. Pan Peter Thompson za komisi má v tuto chvíli slovo. Dobré dopoledne, pane předsedo, děkuji za možnost zde vystoupit dnes dopoledne. Zvláště chci poděkovat panu Kasparimu, panu zpravodaji v této věci. Já si myslím, že je dobré, že volá po zrychleném řízení. To bychom samozřejmě uvítali. Také jsem mu vděčen za jeho práci, která se odehrála v původní fázi, kdy ještě Evropský parlament tehdy neměl tento dokument oficiálně v rukou. Nicméně stále se ještě pracovalo i na předběžném zpracování textu v podstatě od března 2009. A v tuto chvíli obecně řečeno, my zde máme takovou komplexní dohodu ohledně eh, tohoto regionu, která se uplatňuje Papua Guinea a e, oblast Tichomoří jsou státy, které e, už tuto dohodu e, uplatňují. My chceme, aby se předběžně tato a prozatímně tato dohoda uplatňovala i se státy Afriky. O to zde jde a my to vítáme. Já myslím, že se shodneme na tom, že tyto státy Afriky budou nakonec tak úspěšné jako státy, s nimi jsme tyto dohody uzavírali v předchozích letech. A já věřím, že Evropský parlament podpoří tyto dohody a že se ujme, že bude věřit těmto zemím, že se ujmou svých závazků. My jsme rozeslali materiál k těmto dohodám s eh, relevantními údaji hovořilo se tam o uvolnění obchodu s určitým zbožím, pak jsou tam uvedeny skutečnosti týkající se obchodu s těmito státy. A region východní a jižní Afriky je dost eh, složitým regionem, jak z geografického hlediska, tak i z hospodářského hlediska. Je to náročné a my jsme původně uzavřeli tyto dohody s šesti zeměmi z jedenácti zemí z tohoto regionu, ale v roce 2009 došlo k tomu, že pouze čtyři země z těchto všech eh, podepsalo dohodu a já jsem tam byl s baronkou Eštnovou, když se tyto smlouvy podepisovaly v roce 2009. Ty čtyři byly Madagaskar, Mauricius, Seychely a Zimbabwe. Dvě země, které z toho úplně vypadly, byly Zambie a Komoros. A já se domnívám, že to bylo proto, že došlo k ve změnách politickém směřování těchto zemí, nebo tam jsou jiné důvody, které vedly k tomu, že tyto země vypadly. Tyto dohody jako prozatímní dohody působily tak, že zlepšovaly a zajišťovaly právní jistotu. Já jsem vděčen panu Gasperimu za to, že upozornil i na otázku dodržování pravidel VTO. Eh, pak je tam jistota a bezpečnost, co se týče přístupu na trh EU. To si myslím, že je zásadní záležitost pro naše partnery od roku 2007. Vytvářela se tedy půda pro další partnerství a pro další ujednání s těmito zeměmi v oblasti obchodu. Za třetí je to další krok k regionální integraci. Z podstaty věci plyne, že tohle je jenom podmnožena všech zemí, ale tím, že došlo k, k kolektivnímu uzavření těchto dohod, to si myslím, že je do, dobrý krok a dobrá známka. Je to navíc i uh, dobrý odrazový můstek pro další širší partnerství a možná i propracovanější a eh, hlubší dohody s těmito zeměmi, které nás čekají. Mauricius v roce 2009 Eh, uspořádal podnikatelskou konferenci. To bylo v době podpisu těchto dohod. Já si myslím, že to tehdy eh, prospělo i celé věci, i možnosti naplňování těchto dohod, i možnosti dalšího přeskumu těchto dohod, což je něco, co následovalo. Probíhalo i v letošním roce, probíhal prováděcí seminář v březnu tohoto roku, kdy jsme se soustředili na přizvání podnikatelských subjektů z těchto čtyř zemí, které do toho, k tomu měly co říci a já doufám, že se podaří uh, uspořádat výroční zasedání 19. října příštího roku. Ještě se to trochu dolaďuje. Do toho by měl vstoupit hlavní realizační výbor. A já jsem k tomu ještě chtěl, pane předsedo, doplnit, že eh, Evropská unie se zasadila o naplnění doporučení, které se objevily v usnesení parlamentu z března 2009. Tam, pokud vám to nebude vadit, tak nebudu hovořit konkrétně o těch dílčích doporučení, ale objevily se tam náměty týkající se rozptýlení obav, které v té době, co se týče realizace a naplňování těchto dohod, existovaly. Děkuji. Děkuji. ten soupis skutečnosti byl rozeslán. Tam se objevují hlavní eh, témata, jako jsou zboží, u níž byl obchod uvolněn, zboží, které eh, z tohoto uvolnění obchodu vypadlo, pak jsou tam další otázky týkající se rozvojové spolupráce. Jsou to skutečnosti a údaje k dohodám o hospodářském partnerství tyto údaje byly rozeslány a jak víte, úroveň uvolnění obchodu se liší v jednotlivých zemích. Liší se to hodně podle rozvoje těchto zemí. V případě Madagaskaru a Zimbabve se jedná zhruba o 80 zatímco u Mauriciu a Seychelles se jedná o více než 95 U nich už lze říci, že dochází k naprosto systematickému a odpovídajícímu a dodržení pravidel, které jsme dohodli s našimi africkými partnery. Máme zde, jednali jsme se zástupci dvou z těchto zemí. Náhodou jsou to ty méně rozvinuté velvyslanec Zimbabwe, velvyslankyně eh, Zimbabwe byla pozvána, ale zatím nedorazila. A obchodní veslanec Madagaskaru. A ještě Mauricius. Omlouvám se, říká pan předseda. Já jsem vynechal Mauricius. Takže obchodní veslanec uh, eh, Mauricius veslankyně paní Šavrilo Mutu. Ta mezi nás dorazila. Ano. Vítáme vás. Chcete se ujmout slova? Máte slovo? Pane profesore, děkuji vám. Děkuji vám za pozvání a zdravím všechny členy. Chci se s vámi eh, podělit o stanoviska našich zemí k dohodám o hospodářském partnerství. Měla bych hned v počátku vyjádřit omluvu pana vyslan, velvyslance, který nedorazil, protože je na cestě do, na Mauricius. Já se vyjádřím místo něj. Myslím, že pan zpravodaj situace schrnul a komise rovněž eh, se už vyjádřila, takže já budu hovořit velmi stručně. Je zde kolega pan Umiš, který přijel se mnou. Možná, že mě ještě doplní, pokud to bude potřeba vysvětlit některé nejasnosti. Asi, jak víte a jak už říkala komise, jsou zde čtyři země, které Eh, v květnu eh, roku 2012 podepsali tyto země, ratifikovali tyto země, to poprvé, eh, považuje se to za, za základní krok za přípravu půdy k realizaci úplné dohody. Je to tedy novinka, v tuto chvíli finalizujeme strukturu a postupy, co se týče práce realizačního výboru a jak říkala správně komise, my se těšíme na 19., kdy proběhne v Bruselu výroční zasedání. Naše delegace by rovněž také ráda poznamenala, jak si ceníme nařízení o vstupu na trh eh, nařízení 1528, kdy Evropský parlament schválil dvouleté eh, prodloužení eh, účinnosti. Podle našeho názoru nám to dá další prostor pro vyjednávání dohod a dá to prostor zemím, které stále ještě země eh, tyto dohody nedojednaly. Já jsem byla požádána, abych se vyjádřila k Mauricius. My máme za to, že tyto dohody jsou naprosto zásadní. Předpokládáme, že budou užitečné pro obě strany. Uh, za předpokladu, že vyjednávání vezme v potaz specifika rozvoje jednotlivých zemí a zemí, které rovněž tyto dohody vyjednávají. Tato dohoda je pro Mauricius zásadní i proto, že my máme za to, že v rámci reformy EU GSP se dohodli, eh, dohodli ujednání týkající se Mauricia, které by neměly být prospešné pouze pro naše země, ale hodně pro naše vývozce, které, kteří se dostanou na trhy Evropské unie se svými produkty. Aby tyto dohody byly účinné a efektivní a orientované na rozvoj, což je základním předpokladem celé dohody, tak Mauricius má za to, že by bylo dobré připravit příznivé prostředí pro uvolnění obchodu a země východní a jižní Afriky by měly dostat pomoc, co se týče eh, své integrace, svého vstupu na celosvětový obchod. Ovšem, co se týče eh, rozvojové pomoci, tak eh, Mauricius se považuje za malou zemi se středními příjmy. A my máme za to, že tohle je kritická fáze eh, hospodářské, eh, hospodářských reform naší země a nám se už eh, podařilo dosáhnout značných výsledků. Nicméně v rámci příslušných dohod a pomoci Evropské unie. Musíme zajistit, abychom se eh, nedostali do mrtvého bodu. Myslíme si, že toto je a mohlo by to být považováno za dobrý příklad orientace afrických zemí na trhy Evropské unie, zvláště v kontextu toho, kdy některé země stále ještě váhají, eh, co se týče podpisu dohod a proto se domníváme, že je důležité, aby tyto dohody byly přitažlivé i pro ostatní země, aby tyto země dostaly příslušnou pomoc, kterou potřebují, tak aby se mohly připravit, aby mohly realizovat své strukturální reformy, aby mohly připravit své obchodní politiky, vylepšit infrastrukturu a vylepšit svoji konkurenceschopnost. V tomto kontextu se domníváme, že je zásadní, aby Evropská unie vyčlenila další zdroje na realizaci dohod o hospodářském partnerství a na přizpůsobení těchto zemí. A proto se domníváme, že Mauricius chce si vyjednat úplnou a komplexní dohodu o hospodářském partnerství. To jsme ukázali už na tom, že jsme uvolnili 96 všech tarifů. Já bych ráda využila příležitosti a upozornila na jednu otázku, která je pro nás velmi znepokojivá a týká se kom- kumulace původu surovin, které pocházejí z jiných zemí než zemí Jižní a Východní eh, Afriky, pokud jde o tyto dohody, tak pokud by se měly tyto suroviny dohvážet z jiných zemí, tak se tam musí podepsat dohoda o clech. To se ukazuje jako problém v tuto chvíli, protože většina příslušných zemí buď nezná ustanovení dané dohody a nebo ani nemají příslušnou strukturu, která by jim umožňovala činit takovéto kroky. Nemají tuto strukturu, co se týče celních orgánů a nemohou postupovat tímto způsobem. A my si myslíme, že tohle je problém, s nímž se musíme vypořádat, pokud chceme zajistit přístup eh, našich subjektů na trh Evropské unie. Pokud jde o jednání s Evropskou unii, zvláště pokud jde o sporné otázky, tak eh, my musíme říci, konstatovat, že jsme optimističtí a že věříme, že se tato, podaří tato řešení najít. Eh, s Evropskou unii máme historicky vynikající vztahy a jsme proto přesvědčeni, že Evropská unie prokáže nutnou flexibilitu k tomu, aby umožnila eh, těmto snahám úspěch. Děkuji vám. Thank you. Děkuji mnohokrát za vaše vystoupení. Pokud vím, pan velvyslanec Zimbabwe již dorazil, jeho excelence, je excelence Mary Margaret Močara. Děkujeme mnohokrát, že jste mezi nás přišla, paní velvyslankyně. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za to, že dostávám tuto příležitost k měně názorů s vaším výborem pro mezinárodní vztahy. Moje země se i nadále angažuje eh, ve spolupráci s evropskými partnery, jakožto trhy. Eh, Zimbabwe eh, se rozhodlo přijmout prozatímní EPA, protože se domnívá, že vztahy s EU na základě dohody s Kotonu jsou jedinou cestou vpřed. Eh, s tím, jak čtyři eh, příslušné země eh, plní dohodu EPA, Zimbabwe se domnívá, že jde o první mechanismus tohoto týmu, typu poslouží to jako pilotní projekt pro řadu regionů, které jsou, zatím, které jsou k tomu zatím skeptické. Mnozí se z toho ponaučí ze zkušeností získaných s tímto režimem. Proto se domníváme, že je relevantní, aby tento program vykázal úspěchy a stal se přitažlivým i pro jiné. Dokončení vědnání, vědnávání eh, trvalo dlouho a mnoho z předpokládaných přínos, přínosů plánovaných na počátku při podpisu revidované dohody z Kotonu již byly časem narušeny. Eh, například EU podepsala celou řadu nových dohod a dohod o volném obchodu, které eh, negativně které oslabily plánované přínosy. Proto je velmi důležité, aby Evropská unie seriózně zvážila eh, potřebu eh, přizpůsobení eh, prozatímních přizpůsobení mechanismů se zeměmi, s prozatímními zeměmi ESA. Je důležité, aby signatáři prozatímní ESA vybudovali příslušnou, mohli vybudovat příslušnou infrastrukturu, aby se také posílili výrobní kapacity. Aktuální snahy ze strany signatářských zemí ukazují na jejich eh, angažovanost v posunutí tohoto procesu dále. Žádáme, aby existovala flexibilita a aby byl možný kompromis, a to na obou stranách. Když byla poprvé projednávána myšlenka eh, dohody EPA, tak eh, rozvoj byl z značné míry součástí celého procesu, ale není v předvečer implementace. Nemáme žádný závazek, žádný příslip, kolik je EU ochotná vložit do celého procesu, ale čerpám pozbuzení alespoň z toho, že Eh, bylo akceptováno, že bude existovat výbor pro rozvoj, který bude eh, se zabývat touto problematikou. Výzvy, kterým čelíme, jsou následující. Chybí závazný příslip či závazek. To země ESA výrazně pocitují, protože potřebují eh, další předvídatelné, předvídatelný mechanismus pro posouvání kapacit tak aby nesly náklady spojené s EPA. Ovšem, signatáři mají pocit, že nedochází k posunu vyjednávání a že chybí vůle na straně partnerů postoupit eh, s prováděním některých eh, představ plné EPA, komplexně EPA. Eh, Zimbabwe, stejně jako jiné země mají z EU dohodu z Kotonu a byl bychom rádi, kdybyste plně nesli své závazky zodpovědnosti. odpovědnosti. Jsou to některé velmi kritické aspekty implementace, souvisí to také se změnami, které probíhají od vstupu, eh, od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost, tedy například o eh, kapitolu 24 moje země je výrazně zemědělská a ta, eh, ty restrikce, které vstupují v platnost kvůli této věci, jsou značné. My eh, čelíme více jak deset let eh, sankcím. Eh, bylo by třeba, aby si země zvýšila kapacitu pro také pro přidanou hodnotu, pro její vytváření. Potřebujeme mít možnost plně využívat možnosti EPA, protože se domníváme, že obchod je obousměrný proces, dvoustranný proces a rádi bychom s vámi obchodovali. Investiční toky v uplynulých deseti letech a jejich omezení měly negativní dopad na místní průmysl, který nedokázal eh, modernizovat zařízení a tak zaostává technologicky a logisticky. To má poté negativní dopad na konkurenceschopnost eh, místně vyráběného zboží, eh, které čelí, čelí konkurenci levnějších dovozů. Konkrétně Zimbabwe potřebuje technickou pomoc, aby se mohlo budovat kapacity na straně dodávky, Eh, obchodní infrastrukturu, rozvíjet obchod a eh, v rámci toho snižovat eh, nezaměstnanost. Měli bychom se zaměřit tedy na posílení výrobních kapacit a, a technickou podporu pro hodnotové řetězce, které budou určeny v analýze, tak abychom zlepšovali efektivitu. Má smysl samozřejmě také řešit problematiku standardizace, mimo jiné. Pane předsedo, po pozastavení článku 96 v červenci tohoto roku Zimbabwe doufalo, že tento krok umožní naší zemi eh, volnější obchodování, ale stále jsme spoutáni restriktivními opatřeními, například pokud prodej diamantů, uvádění na trh eh, nerostných surovin. Tady eh, stále platí restriktivní opatření. Domníváme se, že tady, tady EU ustupuje ze svých příslibů, ze svých závazků. Další oblast, která nás překvapuje, je ten zánlivý dojem, že eh, v procesu Kimbaly jde o spolitizované, spolitizovaný postup, tím se oslabuje opět eh, zimbabské obchod diamanty. V květnu proběhla ministerská schůzka a volalo se po odbourání veškerých restrikcí, veškerých omezení a to je věc, kterou neustále říká Sadok. I dnes se to objevuje opět v zimbabském tisku eh, v prohlášení našeho premiéra. A my bychom rádi apelovali na tento výbor, jakožto eh, kompetentní poradní orgán Evropského parlamentu a vůbec EU v obchodních otázkách, abyste byli citliví k této problematice, která i nadále oslabuje důvěru v rozvoj naší země eh, a ducha spolupráce, tak jak je zakotven v partnerství mezi EU a zeměmi AKT. Zimbabwe je členskou zemí regionálních bloků v Jižní Africe, zejména Komesu, Komesa a Sadoku, kde jde o liberalizaci, postupnou liberalizaci obchodu e, s tím, že e, cílem je dosažení celní unie a e, vyššího stupně integrace. Ovšem došlo k prohloubení negativních dopadů nekalých obchodních praktik na již Eh, křehká odvětví. Země je eh, signatářem eh, prozatímní EPA mezi ESA, zeměmi ESA a EU, kde je opět cílem liberalizace obchodu mezi EU a Zimbabwe. A předpokládané zintenzivnění konkurence kvůli další obchodní liberalizaci, jak předpokládáme, způsobí příval nekalých obchodních praktik, pokud nebudeme moci chránit svůj promysl. Proto eh, vnímáme potřebu určitých nápravných opatření v obchodní sféře. Ty negativní dopady již pociťujeme, jsou patrné ve vývoji hospodářství, eh, uzavírají se, eh, končí některá odvětví. A proto veřejnost obchodní subjekty volají po zjednání nápravy v obchodních věcech, po dotacích vývozů například u potravinového průmyslu, eh, výroby plastu a textilního průmyslu. Abychom tady schrnuli potřeby na naší straně. Prohloubená eh, analýza cel, eh, propočet výkyvů v, obchod, v obchodování, to by mohlo posloužit k revizi toho sensitive list v rámci dohody v roce 2018 se mají spustit další, další procesy, které, jak doufáme, nám pomohou eh, započít proces liberalizace. Budeme potřebovat také eh, vzdělávací workshopy, abychom informovali zainteresované subjekty o stavu pro zatímně EPA, jejího provádění a také, eh, aby plně pochopili, Eh, regulační rámec, který je pro ně závazný, když obchodují s EU. Doufáme v upgrade eh, informačních eh, obchodních systémů. Do toho vstupuje ten náš příslušný orgán. Také máme komisi pro hospodářskou soutěž a stanovení cen, statistický úřad a, a další orgány které vstupují do obchodní problematiky, úřady, které za nás eh, jsou v kontaktu s VTO, s UNCTADem eh, a dalšími. Eh, doufáme tedy v posílení proškolení těchto pracovníků a, dalších infrastruktur zemi, včetně standardizační asociace Zimbabwe a ministerstva pro spravedlivý obchod. Jde nám také, jde také o sanitární opatření a závazky v této oblasti, které vyplývají z různých regionálních dohod a dohod z EU. Rádi bychom eh, viděli eh, posílení, proškolení, pokud je o normy kvality, zavedení také kontrolních eh, míst kvality na hranicích, technických systémů, které by nám umožnily rozvíjet infrastrukturu pro, rozvíjet infrastrukturu pro stranu dodávky a rozvíjet infrastrukturu obchodu, vytvoření pojitek mezi malými středními a dobře zavedenými podniky většími, tak abychom eh, co nejlépe využili obchodní příležitosti, které skýtá pro zatímní EPA. Jakožto země se i nadále eh, angažujeme eh, v jednání s EU a zbytkem uskupení ESA, tak abychom dokončili úplnou dohodu EPA, protože teprve tehdy, domníváme se, budeme moci realizovat úplný potenciál z těchto vztahů. Děkuji mnohokrát za pozornost, pane předsedo. Děkuji. Závěrem Šaržida Ferm Madagaskaru, pan Ibrahim Norber Šár. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, dovolte mi nejdříve poděkovat za to, že jste nás pozval, abychom se vyjádřili k tématu, které je pro nás velmi důležité pro naše ekonomiky. abychom řekli něco, několik slov eh, k našemu postoji k této věci. Skutečně je to velmi důležité, protože Madagaskar, i když je zemí, která patří do kategorie zemí, které podepsali dohodu, přechodnou dohodu EPA s Evropskou unii, podobně jako Seychelles, Mauritius a Zimbabwe. A to z několika důvodů. Čistě z právního hlediska, protože není možné jít proti proudu. Všichni víme, že dohody GATT vyžadují, abychom se v našich ekonomických vztazích s Evropskou unii ubírali určitým směrem. A není možné toto pravidlo porušit. To je věc jasná. Z hlediska ekonomického Madagaskar je přesvědčen, že přechodná dohoda EPA bude prospěšná pro ekonomiku Madagaskaru. To znamená, že naše účast na jednáních přechodných nebo definitivních dohod EPA vychází právě z těchto. Předpoklad několikrát eh, projevil svůj zájem o jednání s Evropskou unii, o dohodě o ekonomickém partnerství. Nejdříve v podobě přechodné a 11. prosince 2007 Margaskar parafoval tuto dohodu s 15 letým harmonogramem přistoupení Madagaskaru bylo potvrzeno podpisem dohody 29. srpna 2009 v, na Mauriciu. Byla o tom uvědoměna Rada Evropské unie a také sekretariát dohody. A konečně malgašské úřady v roce 2011 potvrdili tedy společnou notifikaci této dohody s EU VTO. Ale pro nás provizorní EPA je pouze určitou přechodnou fází a bude třeba jednoho dne vyjednat a podepsat úplnou dohodu EPA. My se aktivně podílíme na těchto jednáních v současnosti. Madagaskar chápe tuto úplnou dohodu s rozvojovou částí, která by umožnila naší zemi plně využít takové dohody. Protože jde o dohodu, která by měla být nutně vyvážena. A pouze takto budeme moci plně využít úplné dohody s Evropskou uní V přechodných dohodách EPA, které jsme podepsali, se domníváme, že ekonomické zájmy Madagaskaru byly adekvátně obhájeny. pravidla o původu mohou být zdokonalená. Kolegyně z Mauricia to zdůraznila. Existují určité obavy u některých aspektů. Současná pravidla o původu, učení původu jsou zdokonalitelná, ale naše zájmy byly svým způsobem vzaty v úvahu řádně. Pokles celních poplatků vyvolá pokles eh, surovin a zařízení. A citlivé oblasti byly vyloučeny z harmonogramu snížení celních poplatků pro Madagaskar. Tolik, pokud jde o stanovisko Madagaskaru k přechodné dohodě EPA a probíhajících jednáních týkajících se definitivní smlouvy EPA. Závěrem bych chtěl zde potvrdit o podporu Madagaskaru vůči všemu, co zde zaznělo z úst předřečníků, protože nakonec, aby tyto dohody byly úspěšné, naše ekonomiky potřebují podporu při nezbytných změnách, které nám umožní lépe využívat eh, právě těchto dohod o partnerství, protože nejsme v rovnoprávném postavení, tedy nejsme postaveni na roveň a musíme získat určité úpravy, abychom mohli využít plně tyto dohody. Tyto obavy zde zazněly a my se k těmto obavám připojeme. Děkuji, pane předsedo. Přijel jsem s kolegy, kteří se přímo zabývají těmito otázkami a které, kteří jsou připraveni odpovědět na případné otázky. Děkuji. Děkuji. Zjistíme, zda jsou pro vás otázky. Paul Murphy ze skupiny GUE požádal slovo. Děkuji. Děkuji za ta úvodní vystoupení. Tato debata o přechodných dohodách EPA je velmi důležitá. Vyhodnotíme, jak, jaká je situace v, z hlediska programu Komise v Africe. To je vlastně určitá forma vydírání, kdy se, je, je tu snaha preferenční přístup odstranit a komise a rada zdůrazňuje termín roku 2014, takže ta hrozba vysí nad těmito ekonomikami a zeměmi a jsou nuceny k podepsání dohod EPA. Neho, nesouhlasím s, s pozitivním hodnocením, že existuje konsenzus o tom, že EP, dohody EPA jsou pozitivní z hlediska udržitelného rozvoje, regionální integrace a podobně. Vidíme v praxi, že tomu tak není. Je to stejný program týkající se volného obchodu, který, pod, který je podporován eh, velkopodnikateli v Evropě. A je neuvěřitelné, že DG Trade tvrdí, že je to úspěšná regionální integrace, kde jsou čtyři země. Ano, čtyři země to podepsaly. A podívejte se na všechny země, které to nepodepsaly. Jak, jak je, jaký to má dopad, které jsou součástí Sadeku a Komesa a místo regionální integrace ten dopad bude takový, že rozděli a panuj a dojde k dalšímu poklesu. A z čísel, které mám k Madagaskaru, liberalizace postupuje velmi rychle. V prvním roce, v roce 2013, Madagaskar souhlasil s liberalizací 37% dovozu. A jaká jsou čísla u dalších zemí a jaký dopad to bude mít na domácí ekonomiku a jaký dopad to bude mít na bezpečnost potravin. Mě by zajímalo, zda velvyslanectví a velvyslanci mají informace o postoji zemědělců, odboru a jaký, má, jaký je dopad těchto dohod, dohad, a chápu, že, že ta liberalizace je až 98% pro Seychely. A tady vlastně jsme svědky toho, že to má přímo opačný dopad. Není je to tedy naprosto v rozporu s udržitelným rozvojem. Není tam vůbec kapitola v těchto dohodách EPA o udržitelném rozvoji a o lidskoprávních ustanoveních, takže ta realita je skutečně poměrně nesmouvavě odhalena. Nemám zde další žádosti o slovo. Daniel Kaspary. Předřečník vyjádřil velmi důrazné námitky a je pozoruhodné, že poslanec Evropského parlamentu vyjadřuje námitky, přičemž představitelé příslušných států byli pozitivní ve svém hodnocení. Takže bych se chtěl zeptat, co si myslí o námitkách eh, mého kolegy europoslance. V většině případů zde jsou demokraticky zvolené vlády ve vašich zemích, tedy jak se tyto vlády dívají na tu realitu? Já si také myslím, že naši partneři asi to dokáží nejlépe posoudit. A nejsme to my, kdo bychom to měli posuzovat. Měli by to posoudit sami. Ano. Vy zastupujete Zimbabwe? Vy jste lid Zimbabwe? Ale oni jsou ze Zimbabwe, oni jsou z Maurice, vy nejste z Maurice. Tak ať si to oni posoudí, nezávisle. A nesnažme se je nahrazovat a nahrazovat jejich úsudek a mluvit v jejich zájmu. Komise se chce vyjádřit k tomu, co se zaznělo. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. I don't... Děkuji, pane předsedo. Já jen stručně se chci vyjádřit k několika bodům, které zde zazněly. Chci jen znovu poukázat na některá témata, která už eh, zazněla, na která jsem upozorňoval. Nejprve k tomu nařízení o vstupu na trh. To je to slavné nařízení. Já se domnívám, že lze jen přivítat to, že tyto země, které jsou zde zastoupeny, použily toto nařízení v tom smyslu, v jakém bylo koncipováno po prvním lednu 2008 se mělo začít uplatňovat až do okamžiku, kdy by došlo k ratifikaci příslušných dohod. A to se děje. A my jsme tedy rádi, že toto šlo realizovat způsobem, který my jsme měli na mysli. Do od května se to prozatímně uplatňuje, jsou to tedy teprve rané fáze kontextu nařízení však je potřeba poukázat na to, že EU poskytla dopředu eh, bezcelní přístup pro tyto země. To znamená, že my už eh, tyto dohody od 1. ledna 2008 uplatňujeme a to se týká i zlepšených pravidel o původu a tak dále. Z naší strany tedy lze říci, že my jsme už začaly naplňovat své závazky. A pokud jde o příslušné země, tak ty toto začaly naplňovat od 1. května, začaly zajišťovat své institucionální zázemí a my se těšíme na další dialog, který by měl proběhnout právě 19. října příští týden na tom plánovaném zasedání. Pokud jde o budoucí vývoj, tak já jsem zaznamenal, že pan Murphy hovořil o aspektu regionální integrace. Já bych k tomu řekl, že vítáme, že tyto čtyři země byly schopny fungovat společně a nalézt dohodu. Víc v tom nevidím. Myslím, že je to krok k regionální integraci, to ano. Já se rozhodně těším na následnou dohodu, která by měla být uzavřena, která by měla být rovněž regionálního typu a měla by začlenovat více zemí. Vždycky však bude existovat určité napětí mezi tím, jaká je vůle těchto zemí a ta vůle ta je vždycky zemí a potom zemí samotných a potom uh, skutečná realita. A snaha být flexibilní tak, abychom zajistili, že záležitosti jako jsou služby a, uh, veřejné služby, ty se můžeme snažit zajišťovat, ale nebude to fungovat eh, najednou od, prv, od samého prvopočátku. To je na našich partnerech a bude se o tom dále hovořit i na příštím jednání, takže se tomu nebudu věnovat více než je nutné v tuto chvíli. Já jsem jen chtěl říci, že je to projekt, který jsme spustili. Jsme otevření novým možnostem a těšíme se na realizace naplňování stávající dohody a také se těšíme na vyjednávání dohod budoucích. Děkuji. Děkuji. A ještě než dám slovo panu zpravodaji, aby tuto debatu uzavřel, tak eh, se chci zeptat, zda naši hosté chtějí ještě vystoupit a učinit nějaké závěrečné poznámky. Prosím, paní velvyslankyně, máte slovo. Máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já jsem jen chtěla doplnit dvě, dva body, pokud jde o tu regionální záležitost, tak já jsem chtěla všechny ujistit o tom, že my nadále vyjednáváme v rámci skupiny Východní a Jižní Afriky. My jsme minulý týden jednali v Nusace, chtěli jsme řešit vazby našich zemí na Evropskou unii. Takto společně a regionálně také existuje mezi námi určitá představa, že bychom jako členové eh, Jižní a eh, Východní Afriky, kteří mají eh, tyto, tato celní omezení, postupovali samostatně. To znamená, že my se poučíme z postupného pokroku a budeme e, na tom stavit i při dalším vyjednáváním následné dohody o ekonomickém partnerství. Pokud jde o uvolňování obchodu a reakci veřejnosti, tak ta čísla jsou podle mého názoru výmluvná, já jsem o nich nehovořila, ale v podstatě jsem to naznačila. Ano, my jsme přesvědčeni o tom, že uvolnění bude nutné a zasadíme se o to. Je to však dvojstranný proces. A my se budeme, my budeme zajišťovat, aby náš obchod se postupně otevíral Evropské unii. My nejsme schopni tohle zařídit eh, okamžitě a naraz. Nemůžeme ani slíbit nic jako 80% najednou. Pokud je o reakce veřejnosti, tak já jsem to naznačovala. Veřejnost a podnikatelské subjekty tvrdí, že za předpokladu, že tam bude od počátku i ten rozvojový prvek zastoupen, tak eh, jsme schopni zajistit konkurenceschopnost. V opačném případě nikoli. A na posledním technickém zasedání, které se odehrávalo na půdě EPA, tak tam proběhla stanoviska v tomto smyslu ze strany podnikatelských subjektů. Oni se toho chtějí účastnit, chtějí se na tom podílet, ale pouze tehdy budou-li zajištěny rovné podmínky. Děkuji. Děkuji a Zimbabwe Omlouvám se, říká pan předseda Madagaskar, chce ještě vystoupit. Oui. Merci. Euh. Děkuji, pane předsedo. Já naprosto chápu oba europoslance, kteří vystoupili a vyslovili určité výhrady eh, k našemu eh, v uvozovkách pozitivnímu vystoupení. Ale ve skutečnosti vše, co jsme řekli, my jsme zde vlastně připomenuli, eh, v jakém duchu jsou nesena tato jednání, ne, nezachazovali jsme do podrobností, protože předtím, než přicházíme vyjednávat s evropskými partnery, samozřejmě probíhají nejprve přímo na místě konzultace, je konzultována naše občanská společnost a přicházíme s mandátem, kde eh, znepokojení občanské společnosti, zemědělců, odborů jsou zohledněna v tom mandátu, se kterým vstupujeme do jednání. A v konkrétním případě Madagaskaru, Madagaskaru v průběhu eh, vyjednávání prozatímní dohody EPA eh, jsme eh, přece jenom dostahli toho, že 20 našich tzv. citlivých produktů, výrobků bude vyloučeno z liberalizace. Takže je to přece jenom 20 to není zlé. A já bych tedy rád eh, upokojil pány poslance, že zájmy ekonomiky eh, ve interní tady dopady jsou zohledněny a také eh, zájmy a názor občanské společnosti obecně. A na závěr bych rád ještě potvrdil jednu věc. Pro nás evropské země především, je regionální eh, spolupráce zásadní. Pro nás je to velmi důležité a v jednáních eh, s evropskou stranou postupujeme tak, že eh, dohody EPA nemají, nesmějí oslabovat a podrývat proces regionální integrace v Africe. To je konstantou v našem přístupu k jednání. A v této věci bych rád ubezpečil přítomné poslance a poslankyně. Děkuji na závěr, Mauricius. Děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za dotazy, které byly položeny a za vše, co zde bylo vysloveno. Pokud je o dopad na liberalizaci, či dopad liberalizace, jak to eh, zde bylo formováno. Samozřejmě liberalizace byla vždy a je bolestným procesem, zejména pro malé rozvojové země, jako je Mauricius, protože to sebou nese sociální dopady a také finanční náklady. Pokud je o sociální dopady či náklady, pozorujeme, že v procesu liberalizace u nás, eh, k tomuto procesu jsme se zavázali před několika lety, jsme čelili masivnímu propuštění v některých odvětvích a také uzavírání eh, výrobních závodů, což samozřejmě mělo negativní dopad a také odbory ehm, se takto vyjadřují. Ale na druhou stranu, jak už zaznělo od ostatních řečníků eh, z naší skupiny zemí, eh, angažujeme se v tomto procesu a chceme vyslat pozitivní signál vůči, eh, vůči světu, že chceme dostat mezinárodním pravidlům obchodu. A takto tedy postupujeme v jednáních. Ale, ale jak již zaznělo dříve, abychom mohli pokračovat touto cestou liberalizace, potřebujeme eh, podporu a pomoc, tak abychom alespoň mohli minimalizovat eh, nebo zmírnit dopad liberalizace eh, na občany, na chudé a tak dále. Proto zde usilujeme o podporu EU, tak aby poskytovala pomoc, abychom dokázali mírnit dopady náklady, které kterým jsme vystaveni, když pokračujeme v liberalizaci. Děkuji za pozornost. Děkuji. Daniel Kaspar ještě na závěr. Ano, děkuji mnohokrát. Děkuji komisi za vysvětlení a děkuji zástupcům partnerských zemí, kteří sem dnes přišli a informovali nás o aktuálním vývoji a jasně uvedli svá stanoviska. Velmi mě mrzí, že kolega, který zde vznesl své znepokojení, si nevyslechl eh, odpověď. Eh, možná na příští výměně názorů v listopadu, eh, až bude k dispozici moje možná při příští schůzi, že budeme moci vypracovat návrh zprávy a budeme moci tady rychle pokročit dále. Ještě jednou všem děkuji za, za spolupráci. Děkuji. Další kroky projednání návrhu zprávy na listopadové schůzi 27. až 28. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dámy a pánové, tím jsme vyčerpali pořád jednání. Děkuji, že jste se k nám připojili a příště zasedneme 6. listopadu v 9.00. Naschledanou. Back